Dear colleagues, please, take seat and I would like... Vážení kolegové, rád bych přivítal komisařku Margaret Vestagerovou. Výměna informací, výměna názorů, první strukturovaný dialog v roce 2017 Ehm, což e, následuje po našem hlasování v únoru v zprávě z vlastní iniciativy mm, a e, také to vyšlo tak, že se odehrává ve smutné výročí strašlivých útoků v Bruselu, e, které jsme si dnes dopoledne připomněli minutou ticha. A je to také den, kdy Evropská komise přijala návrh směrnice na posílení úřadů na ochranu hospodářské soutěže, aby zajistili náležité fungování vnitřního trhu. Je to smíšený právní základ, velmi si toho vážíme, bude to vysoce relevantní a Eh, máme k tomu seminář, také to může být oblast spolurozhodování, která má zásadní význam pro fungování našeho jednotného trhu. Tento návrh tedy velmi vítáme a děkujeme paní komisařce za její úsilí a eh, jsme také rádi za to, že budeme mít návrh eh, vzniklý na základě spolurozhodování a nyní dám paní komisařce slovo a pak si eh, dáme prostor pro dotazy. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát a děkuji také, že jste připomněl to výročí, protože eh, dnes je to přesně rok od teroristických útoků, které otřásly Bruselem. Já myslím, že je důležité abychom si udělali chvilku na to a vzpomněli na ty, kteří přišli o život, na jejich rodiny, eh, na jejich přátele, ale také na všechny, kteří pomohli a pomáhají se vzpamatovat z tohoto šoku. My jako evropští občané, členské státy, evropské instituce budeme i nadále pokračovat ve spolupráci abychom zaujali stanovisko proti terorismu, abychom i nadále pracovali za mír a svobodu. Za tři dny si budeme připomínat 60. výročí římské smlouvy. A to byl základ nádherné spolupráce a také základ jednotného trhu víte a také jistě sdílíte toto nadšení, že se snažíme uplatnit eh, hospodářskou soutěž a její pravidla, abychom chránili spotřebitele po celé Evropě, aby se spotřebitelé mohli těšit eh, dobré kvalitě a dostupným cenám. A to však není jediný úkol, který komise před sebou má. Naopak v období 2004 až 14 více než 8 z 10 rozhodnutí vymáhat pravidla Evropské hospodářské soutěže bylo přijato eh, našimi orgány na ochranu hospodářské soutěže. A to je skutečně eh, nesmírně pozitivní. Eh, ukazuje se, jak můžeme využít výhod hospodářské soutěže a tvorby jednotného trhu tvorby pracovních míst. A samozřejmě, že je nezbytné, aby úřady měly pravomoci, které potřebují. Děkuji vám také, pane předsedo, za vaše laskavé přivítání. My jsme totiž zjistili, že je velmi důležité, abychom mohli pracovat na dvojím základě, abychom tedy mohli spolupracovat s parlamentem, zástupci, cem voličů v každém členském státě, tak abychom mohli diskutovat a doufejme také zajistit, aby úřady pro ochranu hospodářské soutěže měly potřebné nástroje pro eh, vymáhání pravidel hospodářské soutěže tak, aby nikomu, nik, nikomu nemohlo projít eh, podvádění či eh, využívání systému eh, ve svůj prospěch. A ve zprávě o hospodářské soutěži, která každoročně vychází, která byla schválena v minulém měsíci, také apelujete na komisi, aby zavedla právní předpisy EU a zajistila, náležité pravomoci orgánům ve členských státech. A jak říkám, ten návrh máme nyní před sebou. E, e, pracujeme tedy velmi rychle a Samozřejmě odráží se to také e, na tom, že musí být čas na to, aby proběhla veřejná konzultace a jde tedy o to, aby úřady pro ochranu hospodářské soutěže měly nejen náležité nástroje, ale aby i komunita podnikatelů a další organizace naše úsilí podpořily. Důležité je vytvořit eh, program schovývavosti pro jednotlivé státy tak, eh, aby eh, firmy věděly, jaké jednání a co je čeká, když se objeví kartelová dohoda. Také je důležité, aby Eh, orgány měly eh, náležité personální obsazení k tomu, aby mohly správně odvádět svou práci. Měly by mít také nezbytné právní záruky pro nezávislé rozhodování, aby je ovlivňovala politika, vláda, aby mohly tedy provádět svoji práci, své úkoly na základě eh, judikatury, na základě faktu. Návrh také odstraňuje překážky, které v současnosti brání orgánům na ochranu hospodářské soutěže uvalovat pokuty. A tak, aby si každý pak rozmyslel dvakrát, zda chce porušit pravidla. A samozřejmě s velkými pravomocemi přichází obrovská odpovědnost. A všechny orgány na ochranu hospodářské soutěže musí tuto svou autoritu e, užívat náležitě a také respektovat právo společnosti na obhajobu. A doufejme tedy, že ke konci dlouhého procesu bude možné zajistit, aby spotřebitele po celé Evropě získali maximální přínos hospodářské soutěže, tak aby náš jednotný trh dobře fungoval a také tím, že bude dobře fungovat, tím nemyslím jenom lepší ceny a lepší možnost volby, ale také růst a více pracovních míst. Další téma, které ze zprávy vyplývá a kterému se budeme věnovat a věnujeme, je, jak mohou pravidla pro hospodářskou soutěž pomoci zemědělcům v udržitelném životě. Pravidla nejenže snižují ceny pro spotřebitele, ale také hájí hospodářskou soutěž na trzích, na níž farmáři závisí. Ze začátku tohoto roku Soudní dvůr potvrdil rozhodnutí komise eh, ve věci kartelu pro eh, krmiva a fosfáty v krmivě, které představoval 175 milionů euro. E, Totež platí pro fůze. E, mění se také trhy pesticidy a osivy, e, a to v důsledku tří velkých fúzí mezi šesti velkými producenty, jejichž počet se takto snížil na tři. Zaměřujeme se na tyto fúze velmi pozorně, aby na tom netratili zákazníci. A e, samozřejmě v mnoha případech právě těmi zákazníky jsou zemědělci. Ještě než fůze schválíme, musíme být přesvědčeni, že e, toto nepovede ke zvýšení cen a neodradí to společnosti e, v práci na vývoji nových produktů, které jsou bezpečnější jak pro zemědělce, tak pro životní prostředí. Samozřejmě budoucnost evropských farmářů není jenom v rukou komise. Oni sami mohou také výrazně přispět ke zvýšení ziskovosti vlastních farem, pokud budou spolupracovat. Například tím, že se budou spojovat, integrovat do organizací producentů, mohou zpracovávat, ukládat a distribuovat své produkty společně. Díky tomu pak ušetří peníze a přidají novou hodnotu na trhu a budou moci také dosáhnout vyšších příjmů, což je v mnoha místech nezbytné. A pokud se jim to podaří dostatečně velké měřítku, bude jejich podnikání odolnější a udržitelnější a zároveň zajistí eh, udržení stejné eh, výše cen pro spotřebitele. Právě proto jsme před více než rokem eh, připravili pokyny pro farmáře, kteří produkují olivový olej, hovězí a obiloviny, aby spolupracovali pro vyšší efektivitu. Komisař Hogan spolu se mnou spolupracuje, abychom společně mohli nalézt další možnosti toho, co můžeme ještě dělat, aby pravidla hospodářské soutěže byla jednodušší a pro zemědělce také lepší. Dovolím si ještě pár slov o státní pomoci. V posledních několika letech eh, komise eh, pracuje na eh, omezení eh, toho eh, požadavku eh, schvalování. Rádi bychom rozšířili působnost toho nařízení o generální blokové výjimce a také pokud jde o tu hodnotící tabulku státní pomoci, kterou jsme vydali, tam se ukazuje, že to funguje. V roce 2013 téměř třetina nových opatření státní pomoci, která byla vyplacena v tom roce, potřebovala naše schválení předem teď eh, už eh, to eh, kleslo na pouhá 4%, která je třeba schválit předtím, než se uplatní. Rozšířením toho nařízení znovu a teď Navrhujeme, aby se to týkalo také přístavu a malých letišť. Doufáme, že to snížíme ještě dále, aby členské státy mohly své náměty zpracovat rychleji aby to mohli, eh, když chtějí poskytovat státní pomoc, eh, dělat rychleji. Také eh, jsme pracovali na vysvětlení toho, kdy veřejné prostředky se nepočítají jako státní pomoc. My v létě jsme k tomu vydali oznámení k tomu tématu pomoci a tam se vysvětlí, co se počítá jako pomoc a co pomoc není státní, co komisi nezajímá. Bych vám dala eh, příklad. Eh, eh, přijímáme sérii rozhodnutí a dáme je do různých balíčků, abychom ukázali, že v investice do místní infrastruktury není státní pomoc, protože neovlivňuje konkurenci na evropské úrovni. To můžou být investice, jako je modernizace malého nizozemského přístavu, jehož uživatelé jsou téměř jenom místní lovci krevet, nebo investice do um, malého uh, přístavu na německém ostrově Fer, kde uh, to obsluhuje 8 uh, 000 místních obyvatel. My se musíme zabývat věcmi, které ovlivňují hospodářskou soutěž, obchod, ale zbytek je prostě na členských státech, nebo to není pomoc vůbec. Tím, že vyklidíme prostor, když není hospodářská soutěž ohrožena, pomáháme eh, členským státům investovat eh, rychle eh, do důležitých projektů a tomu, aby si to opravdu mohli dělat sami. A zaměřujeme se díky tomu na případy, které ovlivní hospodářskou soutěž, jako je například podpora ve formě selektivních daňových výhod, protože je na členských státech, jak vydají peníze daných poplatníků. Naším eh, úkolem je jenom eh, zajistit, aby to nepoškodilo hospodářskou soutěž. Samozřejmě, aby eh, vlády mohly být poznány k odpovědnosti, veřejnost potřebuje informace. Proto nové, nová pravidla na, o transparentnosti znamenají, že každá státní pomoc přes půl milionu eur je, musí být zveřejněna a musí se udat, kolik kdo dostane peněz za těch 9 měsíců, co to platí, už bylo eh, vydáno, eh, informa- byly vydány informace o 1700, eh, o 17 z těch grantech. By vidět, ať se vydávají veřejné peníze. Taky každý, každá státní pomoc přes 150 milionů eur se musí vyhodnotit, aby se ukázalo, jestli opravdu dosáhla svých cílů. Ve všech členských, cemo celkově členské státy teď vyhodnocují nějakých 33 systémů eh, dohromady eh, za 38 miliard eur za ročně. Naší odpovědností je, naší povinností je umožnit eh, národním úřadům, aby dělali svoji činnost na ochranu hospodářské soutěže. Proto spolupracujeme tak úzce se členskými státy společně a jednotlivě v partnerstvích, abychom zajistili, aby eh, státní pomoc, kterou oni poskytují, nepodkopávala hospodářskou soutěž. A to je eh, základ toho návrhu, který jsme dnes přijali. My jsme chtěli, aby eh, národní úřady měly dostatečné efektivní pravomoci. A no, proto vy jako výbor jste toto silně podpořili, takže jsem velice ráda, že Evropský parlament se hraje důležitou úlohu při eh, realizaci tohoto návrhu a, a já jsem vám k dispozici eh, pro projednání těch drobností toho, podrobností toho návrhu, na to se těším. A stejně tak se těším na debatu dnes eh, odpoledne. Děkuji vám. Já vám také děkuji, říká pan předseda. Chceme jednat rychle a efektivně. Opravdu jsme na to alkohol zdroje. a, a samozřejmě si vážíme velice eh, té eh, spolupráce. Tak, abychom eh, opravdu odvedli dobrý kus práce. Tak teď první vystoupení Markus Ferber, který je jenom místo předseda, ale také v předseda pracovní skupině. Krát děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Nejdříve vám blahopřeji k tomuto návrhu, který jste prezentovala. A my eh, se tím budeme zabývat v pracovní skupině a ve výboře a budeme vás intenzivně doprovázet z hlediska spolupráce těch eh, úřadů pro hospodářskou soutěž, protože jsme konstatovali, že jsou tady různé eh, kvality z hlediska této práce, takže to vítáme. Já mám několik témat, o kterých bych stručně pohovořil. Za prvé Madeira. Komise generální ředitelství soutěže také se vyjádřilo k tomuto autonomnímu regionu a e, musela se vyjádřit k velice nízkému, nízkému procentu daňové zátěže podniků, tedy podnikové daně. A tady jsme konstatovali, že Madeira tak trochu fungovala jako Panama. Víte, že se o tom hovořilo také v souvislosti s tím systémem 2020. Eh, snažíte se tedy zaujmout nějakou novou pozici ohledně této věci? A druhá věc, mezinárodní dimenze. Víte, že komise s Kanadou eh, uzavřela podobně eh, tedy zaangažovanou dohodu jako ze Švýcarskem, ale nebylo to ještě úplně ratifikováno. Mohla byste nám dát informace, kde je ten problém, proč to nepokročilo s Kanadou a co tady můžeme udělat z hlediska ratifikace. A třetí téma kterém bych chtěl hovořit. Generální ředitelství soutěže v minulých letech učinilo některá problematická eh, rozhodnutí. Eh, jednalo se o to, zda by mělo docházet k rekapitalizaci bank jako preventivní opatření, to znamená pokrytí rizik. Eh, to znamená, máme tady restriktivní interpretaci a to vedlo k tomu, že ty nástroje, které se používají v preventivní oblasti, nejsou eh, nebo nemohou být používány. Evropský parlament v únoru tohoto roku v rámci výroční zprávy o bankovní unii vyzvalo komisi, cituji, vyložit tyto příslušná regulační opatření státních podpor a to proto, abychom eh, mohli hm, používat preventivní opatření z hlediska pokrytí rizik. Eh, budete se snažit o uplatnění eh, tohoto požadavku? Děkuji. Uh, k té první otázce v Madeiry. Existence eh, zóny volného obchodu má podpořit eh, růst regionu. Ale zároveň je třeba eh, pořád dodržovat pravidla o státní pomoci a kvůli tomu samozřejmě vzhledem těm informacím, které přicházejí, jsme teď v kontaktu s portugalskými úřady, abychom pochopili, co se teď vlastně děje. Zároveň tady možná eh, jsou otázky, eh, které se netýká eh, i státní pomoci, ale je to, jsou to daňové úniky a to je věc pro daňové orgány, takže, takže oboje dvojí je může platit zároveň. Takže uvidíme. Nicméně začali jsme se ptát v této věci. K té dohodě o spolupráci s Kanadou druhé generace jsem ráda, že vyjednávání skončilo. Teď je třeba dohoda na radě, abychom to mohli podepsat a potom to poslat parlamentu. Jsem velmi eh, ráda, že se vám to líbí, že na to také tlačíte, aby eh, to bylo uzavřeno co nejdříve. To si myslím, že je velmi dobré. K bankám a systému pojištění vkladů. Tyto systémy, jak eh, je v jejich názvu, mají pojistit 100 e, tisíc, které máte. Ukazuje se podle několika případů, že pokud máte čistě soukromý mechanismus, tak e, není na nás potom, abychom e, rozhodli, jak ty prostředky budou zpravovány. A musí to být soukromé pokud je to na pokyn státu eh, nebo jsou tam do toho zapojené státní prostředky, tak eh, se dostáváme do prostoru státní pomoci. To jsou, myslím, velmi důležité eh, fondy. Nemám aktuální informace. Bohužel to si nepamatuji svého portfolia. Vaši čas, nebo ne? My jsme začali hodiny eh, na začátku, takže to je, to je milný dojem, že máte ještě čas. Hermanš Beres. Um, merci. Eh. Děkuji. Vážená paní komisařko, v té záležitosti Apple, irská vláda se odvolala ohledně tohoto rozhodnutí a Apple sám eh, popíral 14 bodů v rozhodnutí komise. Máme dojem, že to bude dlouhá bitva. Možná by bylo užitečné, kdybyste informovala parlament o tom, v jaké jsme situaci, jak se díváte na pokračování tohoto řízení. A teď ještě k otázce algoritmů umělé inteligence. To je záležitost Google. Minulý týden v Berlíně jste vyjádřila své znepokojení v této oblasti. Vidíme, že v USA se objevuje podobné znepokojení a možná, že bychom potřebovali vědět, jak se díváte na vývoj, na pokračování vaší intervence z hlediska rizika eh, umělé, umělé cenotvorby při používání těchto algoritmů umělé inteligence z hlediska Google. Vypadá to, že je to hlavně problém zdrojů. Ale chtěli bychom vědět, zda zatím vším se vede vyšetřování, zda se zjišťují ty nesprávné postupy a zda byste už ohledně těchto postupů nám něco mohla říci. Uh, as you, as you jak jste správně řekla, jak Apple, tak se odvolali, takže zatím je to v rukou soudu. A samozřejmě harmonogram stanoví také soud. Já sama nevím, jestli to bude harmonogram dlouhý nebo krátký. My jsme se připravili na to, abychom to dokázali postavit jako naprosto, naprosto přesvědčivě. Ehm, a možná je tam menší riziko odvolání, protože samozřejmě eh, každá eh, na každý případ mohou, se mohou snažit zajistit odpovídající kvalitu, eh, vzhledem k tomu, že naše unie je postavená na vládě zákona. A to je důležité. Spolupracujeme s IRI v oblasti recovery, v oblasti ozdravných postupů a Eh, konkrétně Fiat a Starbucks, to už to skončilo. Eh, tam sice bylo podáno také odvolání, ale nyní je, eh, jsou již peníze na vyčleněném účtě. A vymáhají se takto, protože je vždycky několik těch společností ale v každém případě vždycky eh, to musí jít tímto postupem a v případě Apple eh, samozřejmě spolupracujeme s irskou stranou, protože ozdravení tam je nutné. A eh, tady samozřejmě musíme vědět, jakým způsobem postupovat a uvidíme, zda se to dostane do rozpočtu Unie nebo jakým způsobem. Otázka umělé inteligence. Já si myslím, že je pro podniky důležité, aby v případě, eh, že si zvolí nějaký algoritmus, tak aby zajistili tam zapracovanou eh, eh, komplianci. To znamená, že tam, kde vznikají Eh, nová pravidla, aby ochrana soukromí nebyl jenom nějaký doplněk, ale aby se o ní uvažovalo od samého počátku. A já si myslím, že stejný přístup bychom měli uplatňovat také u obchodních algoritmů. Čím dále se dostaneme, tím lepší jsme v těch algoritmech a tím důležitější to všechno je. A samozřejmě odpovědnost vždycky leží na lidech. A zatím jsme neviděli algoritmus, které by, algoritmy, které by pracovaly sami, aby tam byl nějaký cenový fixing. A e, samozřejmě vždycky to vedou lidé, aby bylo možné zjistit odpovědnost. Ale pokud některá forma umělé inteligence se podílí na stanovení e, těch cen, tak vždycky za to nesou nakonec odpovědnost lidé, kteří to všechno řídí. A zatím nemáme v tomto směru žádná vyšetřování. A myslím si, že by bylo tady asi nejvhodnější říct, že něco takového nastane. A uvidíme. Ano, ta rozprava je otevřená v eh, USA a měla by být otevřená i tady. Uh, rozhodně si musíme také uvědomit, jak je nutné vyvíjet eh, nástroje v IT, abychom to chránili, abychom také rozuměli eh, tomu, jak eh, si mohou třeba občané stěžovat nebo jak mohou sdělit své obavy. A ta rozprava je zcela otevřena. Jak zajistit, abychom zůstali bdělí? Ehm, to je důležité i pro zákazníky. puheenjohtaja. Arvoisa komissaari. Děkuji. Vážená paní komisařko, vy jste opravdu výrazně pokročila v boji proti daňové konkurenci v EU a já vám za to děkuji. Mohli jsme si představit v 80. letech, jaký směr bude zajištěn pro legislativní vývoj v té situaci 2010. Víte, že na začátku jsme vycházeli z těch přímých subvencí a v současnosti mm, daňové výhody jsou vlastně neakceptovatelné, protože to spochybňuje daňový systém jiných zemí. Měli jsme případy v Lucemburku, Google, Starbucks. To všechno e, byly případy, které představovaly brzdu pro šíření agresivní daňové politiky. A nyní tady byla také konkurence mezi podniky různé velikosti. Klademe si otázku, co to představuje pro celou EU. Co si vy myslíte o směru, kterým by to mělo jít v budoucnosti? Jaký je tady akceptovatelný limit z hlediska daňových výhod a jaký je neakceptovatelný z hlediska postoje vlád? Co si o tom myslíte jako komisařka pro hospodářskou seděž? Jak je to v případě Starbucku, Apple? Naznačují, jakým směrem půjdeme do budoucna? Nebo se tady mohou vynořit nové případy z hlediska poskytnutých daňových výhod? Dále, chtěla bych vědět, zda jste od EU a členských států dostávala nezbytnou podporu pro vyšetřování eh, v těchto případech, aby to pokročilo? Scházelo vám něco? Narazila jste na určitá úzká hrdla, která můžeme odstranit, abyste mohla bojovat proti nekalé daňové konkurenci? Děkuji. Uh, uh. Děkuji za ta laskavá slova k odvedené práci. A my samozřejmě v té práci pokračujeme nástroje pro státní pomoc e, jsou nástroje, které se zaměřují na témata, kde vzniká nějaká selektivní výhoda, kde se to dotýká obchodu a kde jde o státní zdroje či nevyužité státní zdroje. A to samozřejmě přináší specifické nějaké daňové výhody a samozřejmě je tam riziko, že by pak mohlo jít o nelegální státní pomoc. V tomto směru byla nabídnuta rozsáhlá orientační pomoc a konzultace, aby se státy nedostaly do této e, sféry nelegální státní pomoci. A my se samozřejmě učíme z jednotlivých případů v judikatuře a e, tuto pomoc budeme i nadále poskytovat, protože jako u jakékoliv státní pomoci by mohlo být vždycky velmi poškozující, kdyby podniky, které daně neplatí, na tom najednou byly lépe e, než ty, které daně platí. To by rozhodně poškozovalo hospodářskou soutěž mezi společnostmi a zcela jistě i mezi lidmi, kteří v těch společnostech pracují, kdyby aby viděli, že někomu se daří pracovat eh, s penězi daňových poplatníků a daně neplatit. A eh, této souvislosti musím navázat na práci kolegy Pěra Moskovičiho, eh, která samozřejmě se posouvá stále dopředu, čili je potřeba, aby lepší regulace přešla i přes Evropskou radu, aby existovala společný základ a podobně. Eh, to usnadní situaci v mnoha členských státech, kde bude jasné, jaké daně tedy platit a pro velké firmy pak bude eh, pak těžší se daňové povinnosti vyhnout. A transparentnost v tomto směru je nesmírně důležitá. Musíme se snažit, abychom my jako občané věděli, co se ve společnostech děje, eh, když přispívají, jak to většina z nich činí, aby podporovali naše společnosti. A pravděpodobně, stejně jako já, budete vědět, že páteř, páteří evropské ekonomiky jsou malé a střední podniky. Platí daně, vytvářejí pracovní místa, berou učně do učení a tak dále. A my se musíme snažit zajistit, aby kromě toho všeho, co už dělají, aby samozřejmě eh, byly eh, státy pohnány k odpovědnosti, pokud se rozhodnou poskytovat nelegální právní pomoc. Prosím, kolega Tomoza. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní komisařko. Vítejte na našem výboru. Jistě vás nepřekvapí, když budu hovořit o Google a protikartelové dohodě a položím vám otázky, které jsem už kladl v den vašeho slyšení v říjnu 2014. Před sedmi lety komise ohlásila um, obvinění z trastové kartelové dohody a v té době jste také dostal oznámení, že Gazprom se také podělil letem eh, sporu. Mé otázky jsou jednoduché. Můžeme očekávat také vypořádání s Googlem? Druhá otázka. Hovoříte o právu na obhajobu u právníků Google. Jistě, že ho mají, ale za sedm let nemyslíte si, že to právo již bylo dostatečně respektováno? A dále by mě zajímalo, zda vaše služby už dokončily analýzu dat, které Google předal. A jak možná víte, v loňském roce různí štěžovatelé jako Yelp a další museli uzavřít e, své podnikání právě pro to, jak se Google choval a jak to eh, dopadalo na jejich podnikání. Eh, a eh, vidíme, že monopoly takto fungují a nesmíme otálet. Musíme se rozhodnout, proč neohlásit své rozhodnutí nyní, než čekat na setkání Čecháku příští měsíc. A na závěr, já myslím, že nepotřebujeme Eh, znát tajný algoritmus Google, eh, ne, stejně jako já nechci znát přesný recept na Coca-Colu. Potřebujeme, aby se eh, obnovila řádná hospodářská soutěž, a to včetně služeb Google, které se poskytují. Vy jistě víte, že Google má 92% podíl na trhu a objem vyhledávání na něm roste. To znamená, že jenom vyhledávání, výsledky vyhledávání na první stránce e, rozhodují. Well, I will, I will not announce uh, anything in... Já v Chicago nic oznamovat nebudu. Já jsem musel do konce cestu do Chicago zrušit, bohužel. A kvůli vám to není. případ Google tam jde o to, že eh, se vedou debaty o hmotném eh, vyrovnání. Pokud bychom ten případ úspěšně urovnali, tak by eh, řada firm neutrpěla. Takže existuje řada, nebo proběhlo neúspěšné urovnání. A bylo by to úspěšné bývalo, kdyby k tomu došlo, protože nějaké firmy by bývaly tak netrpěly. Tak, jak trpěly. V současné době ehm, řešíme eh, reakce Google na naše dotazy. Naše eh, různá eh, obvinění v tom souboru námitek a jak říkám, nevím, jestli ten případ půjde k souboru nebo ne. Nicméně eh, kdokoliv, eh, kdo řeší případ před komisí, by měl vědět, že eh, kvalita toho, té přípravy a to právo hájit se je na nejvyšší úrovni, protože jinak delegitimizujeme tu práci, kterou děláme. Jsem si také dobře vědoma toho, že všichni se posouváme na mobilní zařízení a proto nejde jenom o vyhledávání, ale i o ten případ eh, Android, protože tam říkáme, že se obáváme, že eh, Google eh, používá Android, čili operační systém s otevřeným zdrojovým kódem, na to, aby zachoval svoji dominanci, i když všichni začneme mobilně vyhledávat. Jak říkám, my to vnímáme jako prioritu, protože pokud jsme schopni to prokázat, tak to se děje právě teď. A je to samozřejmě velká priorita, protože, jak říkáte, eh, používá mobilní zařízení a na těch je ta první stránka nejdůležitější. Jenom několik vteřin. Komise má pravomoc uh, zasáhnout, prosím, učiníte to co nejrychleji. Beru si uh, vaši radu. Paloma López Bermejo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní komisařce za její ochotu přijít opětovně do parlamentu. Já bych chtěla hovořit o dvou otázkách. Zemědělské trhy a trhy s elektřinou. A zvláště bych chtěla hovořit o komunikaci písemného typu, kterou jsme dostali nedávno od komise. Chtěla bych vám zvláště poděkovat za vaše vystoupení odpoledne ohledně také zemědělských trhů a ohledně zájmu, který tomu chcete věnovat. Tento týden vaše odpověď, která se týká zprávy o hospodářské soutěže, byla nám zaslána. Byl tam odkaz na zneužívání distribučních řetězců z hlediska prodeje e, potravin. To je velice koncentrovaný trh z hlediska eh, vstupu a výstupu, z hlediska osiv. A tady je čím dál více mm, oligopolistický způsob eh, fungování podniků. A to vyvolává čím dál větší tlak na zemědělce a na spotřebitele. Vy jste ve vaší odpověděli řekla, že se diskutuje o těchto záležitostech a koncem roku 2016 jsme měli publikaci Tax Force ohledně zemědělského trhu v této věci. Já bych se chtěla zeptat, jaký je výsledek této diskuse a jak budete dále konat um, ve prospěch ochrany zemědělců a malých výrobců v Evropě. A teď elektřina. Tady také mám dvě otázky. písemné otázce jsme nedávno chtěli vědět, jakým způsobem se díváte na navýšení cen v lednu. My jsme tam měli mm, eh, takzvané vrcholné spotřeby ve Španělsku a ve Francii a eh, ve vaší písemné odpovědi jsme nedostali skutečnou odpověď. My, my říkáme, že to je výsledek liberalizace trhů s elektřinou a že to vede eh, k protikartelovým počínáním, které těžko zjišťujeme. Oligopoly tak mají výhody, které se mohou získávat. A to z hlediska Eh, přeznárodních nebo nadnárodních eh, trhů. Další otázka je, nebylo by lepší pro spotřebitele, kdyby se rozvíjela pravomoc veřejných orgánů, které by bránily počínání těchto oligopolistických podniků Například eh, by se dala bojovat proti energetické chudobě anebo snižování cen za elektřinu z hlediska velkododavatelů. Tak to jsou dvě různé věci eh, k eh, zemědělcům. Za prvé, jak už jsem říkal na začátku, pokoušíme se poskytnout co nejpodrobnější pokyny k tomu, jak se zemědělci mohou spojovat. aby eh, mohli posílit eh, svoji kolektivní eh, produktivitu v rámci hodnotového řetězce. Protože, jak říkáte, koncentrované na vstupu. My teď zkoumáme fúze, které možná to skoncentrují ještě více. A pro nás je velice důležité, aby zákazníci, v tomto případě zemědělci, pořád se těšili konkurenci tady. A, a to nejenom pokud je o kvalitu, ale také pokud je o inovace. Protože je důležité, aby používali látky, které nejsou tak nebezpečné pro ně a pro životní prostředí. Koncentrace na vstupu, tedy mnoho zemědělců, a potom je koncentrace v malou obchodu a potom jsou občané v další části řetězce. A řada kroků mezi tím. Takže my se maximálně eh, snažíme, aby ehm, znali ta pravidla, mohli je použít. Protože eh, potřebujeme konkrétní eh, pokyny k tomu, jak to zřídit. Nebo pokud můžete najmout právníky, tak oni budou vědět, jak to zřídit. My se snažíme spolupracovat s nimi, jestli to můžeme udělat nějak lépe, jestli to můžeme konkrétně říct, aby to fungovalo. Za druhé eh, byla zpráva před několika měsíci. A teď pracuji s kolegou Filem Hougelem, který eh, zodpovídá zemědělství na následných krocích. A vycházíme ze společné hodnoty, že hospodářská soutěž je dobrá věc, ale eh, musí taky fungovat nemůže fungovat jenom eh, pro ty eh, další v tom hodnotovém řetězci, ale také pro vás. A já doufám, že ty následně kroky eh, budou přijaty co nejdříve. Bohužel zasedání se zemědělským výborem bylo odloženo z dobrého důvodu a pak se k tomu budeme moci vrátit. elektřině. Samozřejmě regulátor musí používat své pravomoci přešetření trhu eh, s elektřinou, aby eh, se tam nemohlo foulovat. Eh, představy ohledně toho, jak liberalizovat trhy s elektřinou, jsou, myslím, poměrně validní, ale samozřejmě je třeba regulovat ten trh, aby mohl sloužit zákazníkům. Příkladem by asi byl francouzský úřad hospodářské soutěže, který dal 100 milionů eur pokuty NG za to, že eh, jejich zákaznický kmen eh, je stejně jako u eh, té staré firmy a to není to fair vůči těm ostatním účastníkům trhu. Já vím, že váš trh to neřeší tohle, ale je to příklad toho, jak úřad může ukázat, že působí ve prospěch občanů, protože oni potom mají více konkurentů na trhu. Myšlenkou energetické unie je, že nejste uzavřeni do vlastního národního trhu, ale to, eh, že elektřina poteče přes hranice. A čím dál tím víc z nás eh, bude eh, moci také používat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Vyžaduje investice, nějakou dobu to bude trvat. A samozřejmě to je otázka těch velmi vysokých špiček, protože potřebujete mnohem potom flexibilnější dodávku. Děkuji, Michal Freiman. Thank you and thank you, Commissioner. Děkuji eh, a děkuji paní komisařko, že jste zase přišla mezi námi. Mám tři stručné dotazy. První eh, se týká kontroly fúzí. Když Facebook přejal WhatsApp eh, nebylo možné toto přišetřit, protože WhatsApp měl uživatele, ale nebyl žádný obrat, nebyl žádný trh. To ale není vhodné pro digitální trh, protože eh, ta pravidla jsou 12-13 let stará. Potřebujeme nová pravidla pro digitální ekonomiku. A eh, co uděláte pro eh, jejich změnu? Druhá věc se týká rychlosti. Vy ve eh, vaší kanceláři pracujete velmi rychle, ale kdykoliv eh, začnete s eh, něčím, tak já už jsem netrpělivý a čekám na výsledky, zejména v digitální ekonomice. Myslím, že je to vždycky velmi naléhavé. Myslíte si, že stávající pravidla hm, vám umožňují pracovat dostatečně rychle, nebo to budeme muset šetřit nějak podrobněji? Zejména pokud jde o spolupráci s národními regulátory. To je moje druhá otázka, musíme tady něco uspůsobit. A třetí se týká národních regulátorů. Vývoj eh, v Evropě, nebo některé z těch 28 eh, států, eh, tedy vlád, se vrací k egoistické národní hospodářské politice a podporuje i národní firmy. A měl jsem, že to, je, že to narůstá v posledních měsících pravděpodobně naroste v nadcházejících letech. Jakou úlohu mají národní eh, regulátoři hospodářské soutěže do budoucna? A s vaším novým eh, přístupem, jak můžeme zaručit, aby tenhle eh, v egoismus v Unii nepřevládl? Děkuji. K první otázce kontrola fúzí komise prováděla revizi fúze Facebooku a WhatsApp. A e, zatím jsme ve fázi jedna. Máme tedy poznámky e, k této věci s tím, že zatím jsme e, zaznamenali námitku Facebooku a WhatsApp s tím, že eh, máme podezření, že nám v době fůze nedali náležité informace, tedy že lze například použít telefonní čísla k identifikaci uživatelů či eh, propojit údaje z dvou subjektů. A teď už jsme dostali od Facebooku odpověď a zatím ji analyzujeme. To sice nebude eh, měnit výsledky rozhodnutí, ale pro nás je zásadní, abychom dostali správné informace, protože jinak bychom nemohli pracovat. Proto e, se budeme maximálně snažit, i když to výsledky e, této kontroly nezmění, tak e, se musíme maximálně snažit, abychom dostali ty informace, na které máme nárok. A nyní, jak kdy kontrolovat, zda probíhají ty fúze správně a správně mezi správní subjekty, tak samozřejmě konzultujeme také zainteresované subjekty. A ono nemusí nutně stačit, abychom měli eh, nějakou prahovou hodnotu ve jmění. Představme si, že máme menší společnost, která bude v obratu velmi rychle obrovským způsobem zisková. Třeba má spoustu dát, znalostí, patentů a podobně, které velmi brzy Eh, se odrazí ve vysokém obratu a to by pak mělo dopady na fúzi. A my v této chvíli analyzujeme odpovědi, abychom mohli připravit taková pravidla, která v praxi fungují. Potřebujeme totiž pravidla, která nejsou založena jenom na odhadech a dohadech, která by byla co nejobjektivnější, aby podniky tedy věděli, zda nám to mají hlásit nebo ne. A poslední otázka Eh, k rychlosti. Myslím si, že pravidla nám umožní pracovat efektivně, ale že zároveň můžeme celou řadu aspektů zdokonalit. Že tedy můžeme připravit různé části procesu abychom mohli finalizovat svá vyšetřování co nejrychleji. A současně, a o tom můžeme ještě diskutovat, Eh, v souvislosti s dalším návrhem, jak používat soudní příkazy. K tomu přistupujeme velmi striktně v komisi, tedy musíte prokázat eh, nenapravitelnou škodu, eh, to je tedy velmi vysoký požadavek, velmi vzácně se to používá. Máme jurisdikce například ve Francii, kde to používají často a úspěšně. A je tedy důležité k tomu mít správný postup, eh, ale eh, v každém případě také zvažujeme, zda se to eh, nemá nějakým způsobem zdokonalit, abychom lépe třeba využívali soudní příkazy. Omlouvám se, že už mluvím dlouho, ale ještě k otázce právních záruk. Ehm, při nezávislém rozhodování. Přesně na to se těším, eh, že, ova, že s vámi budu projednávat. A to je totiž téma nejenom z poslední doby, ale to je téma, které se objevilo také ve chvíli, kdy můj předchůdce zvažoval problematiku stavu e, pravomocí v evropském rámci pro hospodářskou soutěž, tedy aby bylo možné nezávisle rozhodovat, vzít v úvahu e, skutkovou podstatu, důkazy, které máme, a to má zásadní význam. Markovali. Eh, děkuji, pane eh, předsedo, děkuji také paní komisařce za to, že k nám zavítala odpovídá na otázky. První otázka. Já bych chtěl být uklidněn z hlediska eh, střadatelů, malých středních střadatelů v Itálii. Chtěl bych vědět, zda tady bude kompenzace pokud se bude používat border sharing. Týká se to zvláště těch malých eh, střadatelů, kteří se stali oběťmi zneužití. Existují různé členské státy, které vlastně od roku 2013 používali spousty prostředků, aby pomohli svým bankám. Sleduje komise také mm, zkreslení trhu z hlediska těchto podpor bankovním systémům. Víte, že některé banky nemohly používat v posledních letech tyto státní podpory. Je to tedy složitý problém. Také nedávno mm, italští novináři zveřejnili seznam velkých dlužníků mm, italských bank. A velké procento nesouviselo s malými půjčkami. Byly to velmi rozsáhlé půjčky, byly to velcí dlužitelé, byly to, byla to jména eh, buď politických představitelů nebo představitelů různých podniků. Samozřejmě, že jsou soudci, kteří to musí vyšetřovat, ale já se ptám, zda komise společně s Evropskou investiční bankou nebude vyhodnocovat dopad eh, toho, co se dělo z hlediska státních podpor v roce 2013-2014. Byly to podpory bankovnímu systému ve Francii, v Holandsku, v Německu a v jiných zemích. Možná by bylo dobré mm, informovat národní orgány, protože možná tady jsou určité synergické efekty mezi mm, bankovními orgány a možná, že tyto podpory pokryly tyto podvody. Uh, K první otázce um, drobných středatelů. Já si myslím, že to má zásadní význam. Tedy eh, pokud máte úspory v bance a slyšíte, že je tam nějaké riziko, tak o tom chcete vědět. Eh, pokud byste byl s takovým středatelem a měl byste vklad eh, na úspory, tak je důležité, abyste na prvních 100 tisíc e, měli pojistné krytí. A, e, ale někdy se to e, vysvětluje nesprávně. Mysleli jste si, že jste měl účet na úspor, spořící účet, ale pak se ukázalo, že částečně tu banku vlastníte, že máte podíl v bance a to už pokryto tím záručním fondem není. Pokud tedy je tam pravděpodobnost většího výnosu, tak musíte na sebe převzít také riziko toho, že tam bude mírná ztráta. A samozřejmě, pokud se to nesprávně prodává s nesprávnou komunikací, tak tomu musíme zabránit. A zabránit tomu i do budoucna. E, my jsme uvažovali také o kompenzacích, pokud to bylo nesprávně komunikováno v souvislosti s se systémem státní pomoci. Nechceme tedy kompenzovat těm lidem, kteří si měli být vědomi možné eh, ztráty, že investovali a Eh, ne, jenom nespořili. Nicméně do to, tento nesprávný prodej, prodej s nesprávnými informacemi má zásadní význam a eh, připravuje se také legislativa, eh, která činí povinným poskytnutí správných a úplných informací, což je pro zákazníka banky nezbytné. Pokud se týká pomoci pro bankovnictví, tak členské státy jsou v různých dobách, v různých situacích. Komise musela aplikovat vždycky platné právní předpisy v té chvíli, kdy ta situace vznikla, kdy bylo nutné něco udělat v té bance. Víte, že v minulosti komise řešila asi 122 takových případů bank, eh, které eh, byly eh, v tom Eh, ozdravném procesu, řeší, řešili se problémy, ale teď jsme na tom jinak. Máme také nové právní předpisy, eh, které nyní vstupují v platnost a budou také skutečnost, že máme novou směrnici o restrukturalizaci a řešení problémů a to si myslím, že je, to, že je také důležité z hlediska státní pomoci. A k otázce názvů. To je problematika, kterou my neřešíme. My spíše řešíme to, jak záležitosti nastavit. kde mají velkou společnost pro zprávu aktiv a řeší tam půjčky do nemovitostí, které nebyly spláceny. Ehm, a to budu ještě řešit do eh, několik let dopředu. A víte, že tyto eh, špatné úvěry ehm, mohou být ožehavé, pokud máte více těch eh, úvěrů z různých sektorů. Dříve to bylo tak, že tyto půjčky se soustředovaly jenom do nemovitostí a pak mohla vzniknout společnost, která se tomu věnovala jenom v těch nemovitostech ale pokud máte špatné úvěry v řadě různých sektorů, tak už není tak přímočaré eh, vytvoření jedné správcovské společnosti. Ehm, a to se také projevilo v některých situacích v nedávné eh, minulosti ale víme, že v některých státech právě ty špatné úvěry jsou e, takovým balvanem pro ekonomiku, který se těžko řeší. Musíme to řešit formou pomoci, a, ale také jinými cestami, abychom nalezli nějakou hybnou sílu, která by to mohla vyřešit. Děkuji. Děkuji vám a děkuji vám eh, za eh, prezentaci za to, jak zviditelňujete eh, politiku hospodářské soutěže Evropské unie. A to eh, zdůrazňuje, že někdy eh, zapomínáme, co Evropská unie je. My hovoříme pořád o tom, co je třeba udělat, ale zapomínáme, kolik to znamená v každodenním hospodářském životě. Já mám dva dotazy v dlouhodobé perspektivě k právní jistotě. První se týká retroaktivity. Myslím, že cokoliv se dá říci o různých názorech na státní pomoc a daňová, daňových řešeních, tak myslím, že je problematické, když eh, komise eh, dává pokutu eh, firmám za něco, co bylo před deseti nebo pěti nebo dokonce dvaceti lety. Já bych se ptal na retroaktivitu a co to znamená pro právní jistotu investorů. Hmm, přizpůsobit se, pokud jde o přizpůsobení se jednotlivých, eh, jednotlivým pravidlům v jednotlivých zemích. Druhá věc se eh, týká evropských eh, globálních šampionů. Pokud se podíváte zpět, tak je tady určitá tendence to, že velké firmy globální lídři jsou eh, hodnoceni trošku jinak, eh, když dělají fúze, než eh, globální lídři ve velkých zemích. Navzdory tomu, že všichni fungují na jednom trhu, ale zaměřují se tedy na místní trh, nebo považuje se, že se zaměřují na místní trh. Když se na tohle díváte dnes, tak jak to vidíte? A potom konkrétnější otázka. Přijme komise Nord Stream 2 nebo ne? Takže děkuji mnohokrát. Já s, úplně souhlasím s tou první myšlenkou, že je důležité uvědomovat si, čeho jsme dosáhli a, a nehovorit jenom o to, co chceme dosáhnout. To je někdy eh, povaha politiky. Že hovoříme o tom, co eh, chceme měnit do budoucna a bereme za samozřejmě, co eh, se eh, stalo. Ale teď před 60. výročím z eh, mlouvy eh, římské si musím připomínat, že máme 70 let míru. To není proto, že by válka zmizela. Z planety naopak je stále častější. A tohle to je obrovský výsledek. A nebylo eh, nutné, že se to stane. A někdy je dobré se zastavit a uvědomit si, jak je to skvělý výsledek. A z toho můžeme čerpat inspiraci a odhodlání eh, řešit eh, dnešní problémy. Právní eh, jistota vzniká, když komise něco schválí. Může to přijít samozřejmě v různých podobách, většinou s nějakým rozhodnutím. Například tady máme systém, kdy národní, eh, na národní firmy můžou platit nižší eh, daň eh, než samotné firmy. Pokud něco takového chcete udělat, dostanete pozitivní rozhodnutí komise, máte naprosto právní jistotu. Ale problém je, že každý stát musí vymáhat právo, které rozhoduje Národní parlament a právo, které také rozhoduje se na evropské úrovni. A tyhle dvě věci se musí zapadat. Já nikdy jsem nepoužila eh, slovo retroaktivita, pokud jde o eh, navracení ztrátní pomoci legální, protože eh, to by znamenalo, že se pravidla měnila zpětně. A vy jste všichni poslanci. Já si myslím, že je nesmírná výjimka, když se něco takového dělá. A dělá se to jenom proto, abyste prospěli někomu konkrétnímu. Tohle to, je, eh, to jsou neodvedené nezaplacené daně. To nejsou eh, pokuty, jsou nezaplacené daně a můžeme se vrátit eh, deset let zpátky od doby, kdy jsme se začali ptát. A myslím si, že to je celá řádný způsob, jak k tomu přistoupit, pokud jde o globální šampiony. V Evropě nejsou žádná pravidla, která by zakazovala růst a vyrůst. Můžete růst, vyrůst, ale nemůžete si přikoupit velikost. Řešíme různé fůze, došlo k velkým eh, v posledních letech, a snažíme se eh, řešit, jestli váš zákazník se může obrátit někam jinam. Pokud společný podnik zvýší ceny, tak může eh, spotřebitel říct, obratit se někam jinam. A pokud ano, tak pořád je tady hospodářská soutěž. Ale někdy to nedává smysl. Telekomunikační eh, trh eh, to ukazuje. Má smysl, že když u vás doma narostou ceny, tak ve vedlejší eh, zemi lepší služby neseženete, i když se roaming mění. Ale čím dál tím více v odvětví je celoevropských a to vytváří prostor pro velké evropské firmy. Otázka Nord Stream 2. Vy samozřejmě víte, že já, a to dnes starosti nemám, ale místo předseda Ševčovič, ano, a komisařka Něte. Oni pořád řeší jestli ty různé právní základy eh, pro plnou infrastrukturu tady eh, se týkají tohoto. A doufám, že dojdu k eh, závěrům docela brzo. Tiborcány, prosím. A předám slovo eh, předsednictví Markusi Ferberovi. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Paní eh, komisářko, já jsem velice rád, že jste vždycky k dispozici i pro debatu o evergreenech. Já bych chtěl připomenout, že eh, nebyla podepsána jenom římská smlouva 25. března 1957, ale také Euratom. A tato smlouva eh, stále eh, upravuje jadernou činnost Evropské unii. když před 60 lety obnovitelné energie nebyly frází, která by byla vůbec známá smlouva o Euratomu prostě určuje, pokud, že členský stát, jako ten můj Maďarsko, chce eh, si postavit jadernou elektrárnu, tak i komise musí pomoci nalézt eh, ten nejvhodnější způsob. Myslím si, eh, že vaše nedávné rozhodnutí tomu, že se schválili maďarské vládě eh, vytvoření nové eh, jaderné elektrárny v Maďarsku, což mimochodem mm, mm, technologie ruská z minulého století, tak to eh, v maďarské obyvatelstvo hodně naštvalo. Velká většina Maďarů nechce jadernou energii. Nicméně vláda a to přesto chce udělat a, a upřímně řečeno, já vím, že to je na Maďarech. By vyměnili vládu jednoho dne. Nicméně dnešní rozhodnutí mají takovýhle dopad. A vím, eh, že ani vy, ani za komise, eh, komise za to nemůžete. A přesto nejsem spokojen s vaším rozhodnutím. Já bych vám eh, připomněl, jeden element téhle věci, které jste, které jste možná nezvážili řádně. Maďarská vláda jasně eh, zakazuje eh, některé konkurenty. Nevydává eh, žádné povolení pro větrnou energetiku, dala zásadní daně na obnovitelné zdroje. Prostě, aby připravila eh, cestu pro jadernou elektrárnu. A proto se ptám, v dlouhodobějším eh, horizontu budete sledovat ten případ, nebo eh, už je to prohraná bitva? Uh, you know very well the Jak víte, dobře znáte ta pravidla a ten případ sledujete také bedlivě. Je to trošku eh, divné. Já osobně nejsem pro jadernou energetiku. U nás eh, doma ji nemáme a myslím, že z dobrých důvodů. Ale já opravdu respektuji to, že energetický mix je eh, na vůli členského státu a jeho vlády. A rozhodnutí, která jsme přijali v komisi, se netýkají toho, jestli se vláda může rozhodnout nebo ne ta se týkají toho, jestli byla poskytnuta státní pomoc. A potom členský stát v této situaci, to znamená Maďarsko, bude muset přijmout závazky, aby a nepoškodil konkurenci na trhu s elektřinou. A to udělali. Kolega Elžbeta Beňkovská řeší tendry jestli eh, se tam řádně soutěžilo a kolika Kaněte řeší velmi důležitou otázku eh, bezpečnosti. Jestli eh, regulátoři mají dostatečné pravomoci k řešení bezpečnosti. A až budou přijata tato rozhodnutí, tak to bude na maďarské vládě. Tam, kde říkáte, že se nepovoluje větrné elektrárny nebo se zdaňují e, obnovitelné zdroje. Ano, samozřejmě, pokud my tady budeme e, mít stížnost, tak to budeme řešit. Ne kvůli státní pomoci, e, ale pokud vláda nějak špatně jedná na trhu, tak se na to podíváme, aniž bychom chtěli přijímat výsledek. Děkuji. Nyní Alen Lamazur. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaši excelentní prezentaci a blahopřeji vám k vaší prezentaci. Chtěl bych položit otázku ohledně dlouhodobého horizontu. Tato otázka neobsahuje žádnou přímou nebo nepřímou kritiku ohledně práce komise v současnosti a vaší práce. Právě naopak. Vy jste ve vašem úvodu hovořila o situaci národních orgánů pro hospodářskou soutěž. Specifikem evropského orgánu je jeho administrativní statut v rámci Evropské komise, ale zároveň nezávislý od politických vlivů na úrovni komise, ať už se jedná o předsedu, nebo o parlament, nebo o komise. To je samozřejmě velké pozitivum zvláště v souvislosti s vaší kvalitou, paní komisařko. Nicméně, evropský orgán je poněkud v choulostivé situaci, protože je možné vás obvinit, že v podstatě tady podporujete určitou průmyslovou politiku, anebo zase naopak, že se dostatečně nepodporuje hospodářská a průmyslová politika Evropské komise. A vy jste vlastně členem komise, ale zároveň jste nezávislá na komisi. Z dlouhodobého hlediska, a samozřejmě, že to bude vyžadovat změnu smluv, ale ptám se, z dlouhodobého hlediska nebylo by to spíše tak, že tento orgán by se stal skutečně nezávislým na exekutivě, kterou je Evropská komise, tak aby nebylo možné již eh, jak si činit tuto kritiku a vyvozovat určité eh, záměry, tak jak to je například eh, v souvislosti s FTC v Americe, v USA. Well, thank you very much, because I think that... Děkuji mnohokrát. Toto je otázka, o níž je potřeba často diskutovat, protože nezávislé rozhodování je základem legitimity vymáhání právních předpisů v ochraně hospodářské soutěže, protože jakmile zjistíte, že do toho vstupuje politika, tak si samozřejmě budeme klást otázku, kde byla ta politika v tom a v tom případě. A to podkope legitimitu našeho vymáhání práva. E, zároveň Eh, eh, zatím nerozhodl soudní dvůr v tom smyslu, že by naznačil eh, jakoukoliv absenci nestranosti. A tedy takto postupujeme v souvislosti s lidskými právy a vždycky se to důsledně kontroluje. Myslím si, že v tomto směru je všechno, jak má být. A byli jsme velmi pozorní a opatrní v návrhu, který jsme předložili, abychom zajistili respektování národní administrativní kultury a úřadů a abychom současně mohli navrhnout, jak tedy připravit výraznější pravomoci a to proto, že orgány na ochranu hospodářské soutěže mají pracovat přesně tak, jak říkáte, tedy třeba francouzské takové úřady jsou vždycky přímé, striktní v jednání a ne vždycky populární, prostě protože jednají a uvažují nezávisle, nestraně a jsou aktivní v oblastech, eh, kde by působit měli. Tak by to mělo být. A to zcela jistě eh, dále zvyšuje právní záruky pro jejich rozhodování. A proto doufám, že s námi budete spolupracovat, abyste takový přístup dále podpořili. Ale rozumím také eh, té velké výzvě v tom, že se snažíme eh, sledovat rozhodování v rámci portfolia hospodářské soutěže v komisi a současně eh, jsme si vědomi toho, že Evropský soudní dvůr zatím naši nestranost nespochybnil. Děkuji a nyní dám slovo Níne Gil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, paní komisařko, na základě toho, co slyším, vítám, že bude posílena úloha orgánů na ochranu hospodářské soutěže. Nezávislost v tomto směru má klíčový význam, ale jaký zavedete mechanismus, abyste zajistili konzistentní uplatňování rozhodnutí v členských státech, napříč členskými státy a uplatňování před pravidel pro hospodářskou soutěž a dále, jak investovat do eh, trhu s vysokou technologií, jak slyším, že je priorita pro komisi, ale zároveň jsem si četla, že například ruský orgán na ochranu hospodářské soutěže dostal, došel k závěru, že se Apple dohodl s distributory na eh, cenovém fixingu při distribuci iPhoneu. Zajímalo by mě, jak zajistit, aby vždycky občané získali třeba u iPhoneu nejlepší možný cenu, i když třeba platí obrovské marže na každém zařízení, 30% zhruba. A eh, Poslední věc k monopolům ještě. Vím, že v této souvislosti se objevil případ u nás ve volebním obchodu toho Liken, které, což je nadnárodní společnost, která chce převzít firmu eh, eh, síť restaurací hospod Pub Tavern, což by znamenalo, že by pokryli 50% trhu pivem v Británii. Tam je to docela důležitý trh. A eh, Dovedete si představit, že by Halikens mohla takto přijmout dominantní postavení? Eh, spotřeba piva je důležitá v řadě zemí a po dlouhou dobu dánská firma, když jste přijeli na letiště v Kodani, tak tam měli obrovský eh, billboard, kde jste psali vítejte v nejšťastnější zemi světa, byla tam lahev piva. Teď už jsme teprve druzí nejšťastnější, ale zcela jistě budeme i nadále soutěžit s Nory v tomto směru. A E, otázka, e, kterou také kladete, nemohu, tuto otázku nemohu hned odpovědět, protože je zcela jistě nutné, abych se o tom blíže informovala. A proč jsme pracovali tak dobře s národními úřady na ochranu hospodářské soutěže? Je tomu tak proto, že působíme společně v evropské síti eh, na ochranu hospodářské soutěže. Eh, tam je velký důraz na věcnou stránku, méně na protokol. Lidé se vyměňují nejlepší praxi, eh, případové studie, spolupracují ve skupinách a podobně. Zaměřují se na specifické oblasti, aby se toto rozvíjelo správným směrem. A to je důležité, eh, protože máme odpovědnost jako orgán vymáhající právo, který pracuje také na rovném základě. A to je důležité pro transparentnost a je to také důležité proto, že si eh, orgány na ochranu hospodářské soutěže Mm, uvědomují práci, která eh, tam eh, byla odvedena. Komise nemůže i nadálně pracovat v nějaké izolaci, aniž by eh, dokázala chránit občany. A to se tedy osvědčilo. My jsme vytvořili systém časného varování tak, abychom mohli v případě, že se věci věnuje nějaká národní agentura, abychom také tam mohli zapracovat širší evropský zájem, abychom věděli, kdo se tedy tomu případu nakonec věnuje, aby nedošlo k plýtování silami, pokud jde o třeba širší téma, které zahrnuje více orgánů z více států a takovýto přístup nám umožní uši koordinaci do budoucna. A co se týká čen telefonu, mobilu, tak je důležité, aby existovaly nabídky různých společností. Apple je jedna společnost a měla by tak vnímána jako jedna z mnoha, které nám nabízejí eh, hardware, který používáme pro sociální média, telefonování, pokud ještě někdo vůbec telefonuje. A to je důležité. A já si myslím, že eh, podíl na trhu jsou různé. V některém státě má Apple velký podíl na trhu, někde eh, je dokonce předehnan s, telefony s Androidem, což nakonec zůstává těmi nejtypičtějšími typy telefonu. A Ivana mm, Nuteč, prosím, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za vystoupení a dobré odpovědi. Já bych se ráda zeptala na konkrétní případ z Chorvatska, který se týká také spolupráce orgánů na ochranu hospodářské soutěže. Jde o akvizici e, v případě e, cementaren. E, Týká se to oblasti Jižní Dalmácie, regionu, který je co do počtu obyvatel srovnatelný s dánským regionem Nordiland a odbyt cementu činí zhruba 4 miliony euro, tedy je to poměrně malá transakce. Eh, Cílem naší eh, Organizace na ochranu hospodářské soutěže je zajistit hospodářskou soutěž lepší ceny, lepší volby pro zákazníky a také růst a více pracovních míst. To je také váš cíl. Ehm, a v tomto případě orgán na ochranu hospodářské soutěže, který to již dlouhodobo monitoruje, je proti rozhodnutí DG Comp v oblasti soudní příslušnosti a pověcné stránce. Domnívá se, že nevznikla žádná obava z obavy z ohrožení hospodářské soutěže a že by toto mělo být povoleno. Ale DG Komp eh, tento názor ignoruje. A eh, to je samozřejmě také náročné, eh, když vidíme, že Eh, tak to, eh, to narušuje důvěru v novém členské státě v instituce Evropské unie a takové fungování není dobré také proto, že to vypadá, jako bychom se vzájemně ignorovali. A doufám, že řešením nebude eh, soudní pře, protože negativní rozhodnutí pouze odloží investice v Chorvatsku, akvizice a bude to mít celkově negativní důsledek pro, na ekonomiku celkově. Ano, jak říkáte, to je konkrétní případ eh, v oba, eh, v obou smyslech slova eh, a samozřejmě Právní termín je zhruba 18. dubna, takže si myslím, že je ještě čas. A ten spor zač- začal a samozřejmě zjistili jsme, že máme soudní příslušnost ehm, tady v této věci. Je to specifický případ v Dalmácii, ale zároveň se to týká velkých cementářských firm. Ehm, a ty mají také velký dopad na celou Evropu. Proto si myslím, že v regionu Dalmácie jsou to tedy velké společnosti. Eh, rozhodnutí nebylo spochybněno ve chvíli, když jsme se rozhodli věci věnovat, ale později eh, bylo také spochybněno, zda tady máme soudní příslušnost nebo ne pak eh, jednotlivé orgány se rozhodly této problematice věnovat a chorvatské orgány se tomu v té chvíli nevěnovalo, proto ten případ zůstal v našich rukou. A já eh, mě zarmucuje, že slyším, že vám nenasloucháme, protože my nasloucháme, snažíme se o to maximálně a chceme, aby také probíhal dialog a spolupráce s místním orgánem, protože chceme také eh, vstupy od místních orgánů a rozpor v jurisdikci samozřejmě je možná důležitější z hlediska věcné povahy případu, protože samozřejmě případ eh, k eh, betonu v různých stupních kvality je důležitý a je důležité, aby eh, toto zboží bylo dostupné eh, také za rozumné ceny. A víme také, že se velmi těžko dá transportovat, proto je důležité, aby byl eh, produkován po celém území Unie. A ještě v neposlední řadě musím říci, že jsme se setkali s takovými případy týkajícím se betonu mnoha situacích v jiných zemích a aplikovali jsme stejný přístup a víceméně se stalo pravidlem u těchto fúzí, že proběhla určitá investitura, že se e, zjišťovalo, zda i nadále e, existuje hospodářská soutěž e, na trhu, zda subjekty nebo klienti mají stále možnost volby. A důležité pro nás je, abychom používali stejné postupy po celé Evropě, i když jde o malou část Evropy nebo naopak větší. Děkuji. A v neposlední řadě Alfred Sandy, děkuji. Tři otázky. E, pro po druhý rok za sebou e, Evropský parlament žádá striktní oddělení e, promocíme také competition, která stanoví pokyny a těmi orgány, které odpovídají za jejich aplikaci v praxi. Zajímalo by mě, za této situaci má máte v plánu, jak překonat nedostatek transparentnosti v různých funkcích DG Competition? Eh, tedy jakožto ten, kdo stanovuje pravidla, navrhuje pravidla a implementuje pravidla. Hm, poté, co jste byla zvolena komisařkou pro hospodářskou soutěž, tak jste eh, v svých odpovědích do dotazníku správně uvedla, že schopnost eh, komise zvládat spravedlivou hospodářskou soutěž a podporovat kulturu hospodářské soutěže závisí závisí také na spolupráci relevantních orgánů, včetně tradičních obchodních partnerů mimo EU a také nově se rozvíjících ekonomik. V tomto smyslu by mě zajímalo, zda nám můžete nabídnout nějakou zpětnou vazbu k pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti hospodářské soutěže ze strany EU eh, ve vztahu k dohodám s třetími zeměmi konkrétně. A nakonec k tomuto tématu 9. listopadu v loňském roce jsme se sešli tady na této půdě, abychom diskutovali o dohodě hospodářské soutěže. Návrh dohody eh, byl výsledkem eh, několika let příprav mezi orgány ochraňujícími hospodářské soutěže, jež se vycházelo z práce z října 2008, ale vzhledem k tomu, že máme dohodu CETA a problémy eh, kterými byla provázena. Nemáte pocit, že by bylo lepší se této dohody takzvaně zbavit co nejdříve? Um, it is, it is already the case. Ono už teď. Eh, jiná divize eh, stanovuje pravidla a jiná je aplikuje. Máme část eh, generální ředitelství, eh, který, eh, která dělá ty obecnější politické věci. Čili tahle interní divize už je vytvořena. Nejdůležitější věc je, že když měníme pravidla, se kterými pracujeme, například nedávno to nařízení o obecné blokové výjimce, tak uděláme veřejné připomínkové řízení. Tohle nařízení prošlo dvěma takovými řízeními Nejdříve eh, jsme řekli, tohle navrhujeme a, a, a hm, nabídli jsme to členským státům eh, k připomínkám, potom jsme to eh, řešili. Zohledili jsme některé, některé jsme nezohlednili, řekli jsme proč a potom jsme udělali veřejné připomínkové řízení znovu, abychom získali reakce na jejich reakce. A bez ohledu na to, jak jsme uspořádáni interně, tak je podstatné, aby ta pravidla nebyla vytvářena ve skvělé izolaci, ale v interakci se e, s okolní společností. K globální e, spolupráci. Zahajujeme e, druhou řadu <clears throat> dohod a principiálně s japonským protějškem jsme se eh, shodli, ale pojedu do Číny na konci eh, dubna a tam také budeme eh, hovořit o tom, jak spolupracovat minulý rok. Jsme udělali dokument o fúzích, o posuzování fúzí, protože je důležité, aby podniky, které fúzují, když také kontrolují jako české úřady, aby věděli, jak, mm, pod jakým postupem my to eh, kontrolujeme. Takže je důležité, abychom toto eh, vytvořili a to eh, nejlépe v rámci mezinárodního konkurenční nebo sítě pro hospodářskou soutěž, kde Čína zatím není členem. Potom já pojedu do Porta v Větnu na výroční konferenci hospodářské soutěži. Souhlasím s vámi. Pokusíme se získat eh, do, schodu eh, rady, abychom eh, tu dohodu o spolupráci s Kanadou druhé generace mohli schválit a potom doufám, že s vaší pomocí to tady se také co nejdřív zpracuje. Protože je důležité, abychom už se spolupracovali s globalizací a rychlostí podnikání. Potřebujeme úřady hospodářské soutěže, aby spolupracovali tak abychom zachovali tu rychlost, abychom eh, globálně mohli přistupovat k eh, vymáhání eh, práva. Jelikož už nám dochází čas, tak nemohu dále dát slovo dalším řečníkům a děkuji paní komisařko, děkujeme vám, vždycky tady všechno tak rozumně vysvětlíte, takže vás tady vítáme pravidelně a doufám, že budeme pokračovat v této dobré spolupráci. Já myslím, že já eh, sama dělám chybu, eh, že eh, vyčerpám vaši trpělivost, protože někdy mé odpovědi jsou možná moc dlouhé. Takže za to se omlouvám, ale ráda přijdu na takovou širokou výměnu zase, anebo k nějaké konkrétní navrhované legislativě. Těším se na spolupráci s vámi a, a, a beru vás za slovo, a, a, že to uděláte jako prioritu. Děkuji vám, to se vážíme. we continue our work, which is according to the agenda, the voting uh, time. I hope all of you have your voting cards with you. Prevanche is trying. Tak, Pervanč hledá uh, kartičku. Doufám, že všichni uh, máte. Já mám taky kartičku. Uh, takže uděláme si zkušební hlasování. Zahajuji zkušební hlasování. Dobrá, už to naskakuje. Hlasovali jste všichni? Ivana ještě hlasovala. Kej taky ne. ho tady ještě vidím. A vypadá to dobře. Takže teď tady žádná frakce nepřekračuje. Takže začneme s vytvořením programu Unie na podporu eh, konkrétní aktivity, eh, které mají prohloubit zapojení spotřebitelů eh, a dalších finančních služeb, nebo konečných uživatelů dalších finančních služeb na období 2017 až 2020 zpravodajem byl Filip Lambert, který není přítomen. Máme zde eh, výsledek eh, dohody v prvním čtení a všichni eh, to asi podrobně znáte. Tohle tady není. Kdo je pro? Je, tak po jménech. Tak vlastně po jménech závěr hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato. 44 proti, 1 se zdržel a jeden eh, byl proti tedy. Potom k eh, zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014 až 2020. Náš zpravodaj byl Teodor Stojan. Chcete si vzít slovo? Nemusíte. Jenom eh, děkuji všem sněnovým zpravodajům a dalším eh, kolegům, kteří eh, přispěli k této zprávě a také panu předsedovi Gualtierimu, který velmi pěkně vedl ta vyjednávání. Děkuji vám. Takže znovu jmenovité hlasování, závěr hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato 41 pro, 2 proti a 4 se zdrželi. přeji eh, zpravodaji a vědavacímu týmu. Dále je tady návrh zprávy k Evropským fondům rizikového kapitálu a Evropským fondům sociálního podnikání. Návrh nařízení zpravodajka byla Sirpa Pietikainen. Začínáme s kompromisem A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací, e, tedy pozměňovací návrh 121. E, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. E, Eh, zamítnuto. 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 136, kdo je pro, kdo je proti. Vy jste pro nebo proti? Pervan. já jsem si říkal. A, eh, a, eh, kdo se zdržel? Já si myslím, že silná dost, abys přežila v tomto případě. Tohle to asi uh, Ověříme. 136. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 37 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Musím ověřit toto. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24 ku 23. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 28 byl stažen, 190 eh, není stažen, takže 190 kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis E, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 199, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 201, e. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 Zamítnuto. 210. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato nevím. 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. 42. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování.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 53 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Takže budeme hlasovat o, o obou zároveň, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. E, kompromis K, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. 260, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto. 261 s ústním pozměňovacím eh, eh, návrhem zpravodajky, kde je pro, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis L, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Pozměňovací návrh 268, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, omlouvám se. Co jde. Teď úvodní ustanovení 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnout 80. Kdo je pro? 80, kde je pro, kde je proti. Tak to musíme ověřit. Takže hlasujeme o 80. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 81. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kompromis 85-86 eh, jsou už pokryté někde jinde. Kompromis M. Eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměnací návrh 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 95, kdo je pro, kdo se zdržel, zamítnuto 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 97. 97. Ano, prosím. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 98. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 99. Padá, padá, padá. Ano. 100. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 101. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 102. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 101 nebylo přijato, takže to stejně odpadlo. A 103, kdo je pro. EPP bylo pro, takže ještě jednou. 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. 103. za hlasování. Končím hlasování. Tak přijato.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 kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměnci návrh 123 k úvodnímu ustanovení 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A, a odmítnuto a kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 128 a 9 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. A teď eh, kvůli právně odůvodní. Můžeme to udělat unblock? No tak to byla bomba. Takže 70, 70 a 73 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže hlasujeme o návrhu eh, komise tak, jak byl eh, uplaven eh, tedy jmenovitým hlasováním. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato 44 hlasy, 4 proti, jeden se zdržel, blahopřeji pravodajům. A teď hlasujeme o ukončení vyjednávání s radou, je to tak? To je taky uh, takže kdo je pro, kdo je proti, eh, kdo se zdržel. Ne, musí se to udělat elektronicky, proto jsem se ptal. A potřebujete čísla. Tak jsem se ptal služby, takže zahajuji hlasování. Abychom zahájili trialog. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A uděláme to 45 pro, pro a 4 proti. Takže to je silný mandát pro náš vyjednávací tým. A poslední hlasování se týká návrhu eh, zprávy k výroční zprávy o, o Evropské, eh, finanční, Evropské investiční bance. Georgios Kyrcos si náš Kompromis A. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro?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 Zamítnuto 106. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Zamítnuto 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Inta 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale budeme o tom hlasovat. Inta 18. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nebylo to tak úplně vidět. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Rozpočet 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Rozpočet 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Tran 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis I. Kdo je pro? A s ústním pozměňovacími návrhy. Nebo s jedním. Takže nejdříve o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže o tom musíme hlasovat. Ústní pozměňovací návrh je kompromisu I. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Tomu se říká demokracie. Takže teď budeme hlasovat o kompromisu i s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. A dále 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak musíme hlasovat o tom, Zahajuji hlasování 123. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to je zamítnuto. Ale uvěříme si to. 141. Ale zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zabít toto. Trant 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. Kompromis K, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis K bis. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je eh, přijato? 260. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to taková drobnůstka zase. Takže o tom budeme hlasovat. 260. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. to o jeden hlas. To není můj problém. Já jsem se dvakrát ptal, ptal jestli hlasovali všichni, protože jsem viděl, že někdo uh, to o to přišel, protože, takže zamítnu to. Ta pravidla jsou jasná. 257. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 293. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. Kompromis e, K bez 2 a plus ústní pozměňovací návrh, takže s tím začneme. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? tak eh, budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu eh, elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Silvi taky? Já k tobě přihlížím, že jedno nám tady pořád chybí. Ale eh, končím hlasování. To. Takže kdo je pro kompromis KBIS 2 s ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato ústní pozměňovací návrh 295. E, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 302. E, e, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto Rozpočet 3 a 4, o tom se nebude hlasovat. Inter 10, kdo je pro? Přijato. Tran 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 155, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A o tom tady hlasujeme teď. Zahajuji hlasování 155. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 9.6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdyby se účastnil trošku víc socialistů, tak by eh, bylo snažší pochopit, co se děje. 97. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato. 9.12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A přijato kompromis M, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato INTA 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A přijato kompromis N, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A přijato poslední návrh 162, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 163, kdo je pro,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 kde je zamítnuto 178, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 79, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 184, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 202, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 204, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto kompromis P, kde je, pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato tran 4. Kdo je pro, a kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamít, a přijato. 217. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a zamítnuto. Původní text odstavce 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 218, kdo je pro, kdo je proti,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 kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 234. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A o tom budeme hlasovat. 234. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže tady budeme hlasovat o původním textu 236. Eh, Kompromis U. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Hmm, přijato. Kompromis 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 242. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 243. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 239, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 252, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to je jasné. Takže 252. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Vždycky zase stejná většina. 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 261. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A já už šílim z toho. A zamítnuto 262. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto Myslím, že za 463, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Vždycky to bylo stejné. Jak jsme to kontrolovali, takže mi věřte. Tam 3, kdo je pro, a kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tram 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Tram 10, tram 11. Trump. Prám 12, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 7, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 2, 6, 4, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text 7, eh, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis V, e. kde pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 2, 6, 0, 2, 6, 7, 267, 67, kde pro, proti, zdržel se, při, zamítnuto. 268, kde pro, proti, zdržel se, přijat, zamítnuto. 7, eh, eh, ne, 8 nehlasujeme, 1, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. DV2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 271, kdo je pro, proti, zdržel se, eh, zamítnuto. Eh, návrh 3, eh, pro, proti, zdržel se, přijato. DV5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 913, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. inter 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 272, 274, pardon, kde pro, proti, tak, také pro, pro tedy, proti, zdržel se přijato 275, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, 279, kde pro, proti, zdržel se přijato, 99, kde pro, proti, zdržel se přijato, 911, kde pro, proti, zdržel se vy jste pro, tedy budu hlasovat. 9.11, hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9, zamítnuto. Nechte mi to tam trošku déle, prosím. Já tady nic nemačkám. Viděl jsem to jako zamítnuté. Je to dobře? 9.15. kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Inta 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 280, kdo je pro, proti, zdržel se. Musím dát hlasovat. 280 zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji. Původní text eh, subheading A pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 300, kompromis Z bis, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 312. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Inta 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Inta 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Inta 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Původní text. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato 314, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 316, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Dostáváme se k úvodním ustanovením. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 18, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Eh, Původní text, eh, úvodní ustanovení B, kde pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis A, B, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 24, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 25, kdo je pro, proti, zdržel se to je zdržel se? Musím teď ověřit. 25. Hlasujeme. Zahajuji. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis AC. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis A, D, kdo je pro, proti, zdržel se. Ehm, SD plus, čili přijato. Kompromis AE. Kde, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 47. kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 48, kdo je pro, proti, zdržel se. Musíme ověřit. 48 hlasujeme, zahajuji. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Návrh 49, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 50, kdo je pro, proti, zamítnuto. Je tam nějaký problém? Ne. Zamítnu to eh, původní text návrhu G. Yeah, he is right. You didn't know. Please read your notes. Thank you so much, Alfred. Děkuji, Alfrede. Nyní návrh AF. Ano. AF, úvodní ustanovení H. To je můj kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tran A. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Tran B, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Tran C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Citace 1. Eh, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Citace 2, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, musím to ověřit. Návrh 3, hlasujeme, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Ano, právě proto jsem o tom dal hlasovat. Zamítnuto. Původní text citace 3-4 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Z... To musíme ověřit. Návrh 4. Kdo je pro? Zahajuji, tedy zahajuji hlasování. Za to byste ho měli obdarovat. Ne, to není dar. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Ale přijato. Takže to tedy eh, dárek, ale ne s podporou vaší skupiny Pablo. Citace 6, 7, původní text, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, původní text 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Citace 9 a 10 společně, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Vypadávají, dostáváme se k devítce. Eh, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 10 pro, proti, až také pro, eh, zdržel se, přijato. Původní 11, 12, 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11, kdo je pro, proti, to je pěkné. 11, hlasujeme. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Ono to nebylo tak jasné. A nyní máme poslední od Pavla 12. Kdo je pro? Tak myslím, že teď budete ve Španělsku spokojení. Přijato. A jmenovité hlasování o textu v novelizovaném znění. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ne, ještě ne. Ano, to je tedy už ve složkách. Pokud chcete vidět jméno ve svých složkách, že jste se účastnili, prosím, hlasujte nyní. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 37 pro, 7 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji kolegovi. A nyní finalizujeme hlasovací část a předám předsednictví místo předsedkyně Kate Swinburne, abychom to měli genderově vyvážené. Pane předsedo, nevím, pokud zda o tom víte. Došlo k teroristickému útoku před parlamentem v Londýně. Děkuji, dámy a pánové. Ráda bych opět zahájila schůzi a jakožto předsedající opět ráda vítám Elke König po druhé, která předsedá eh, výboru pro je, jednotné vypořádání a je pro nás tedy důležité nyní se věnovat této problematice pro jednotný vý, jednotného výboru pro řešení krizí e, může se vám tedy plně věnovat. Vystupuje zde poprvé v letošním roce, tedy v roce 2017. E, přišla jsem také minulý rok v prosinci a od té doby došlo e, v tomto výboru k zásadním změnám, například řešení krizí vytvoření Emralu a také vytvoření Tylaku. A o tom všechno uslyšíme. Nyní se velice těšíme na vaše připomínky a dáme vám slovo na zhruba 10 minut a požádám všechny, aby se drželi pěti minut. Děkuji vám, paní předsedající. Jsem velice ráda, že k vám mohu promluvit, ačkoliv jde o smutný den pro Brusel, pro Evropu, ale také pro Londýn. A to si musíme uvědomit. Dostanu se nyní ke svému tématu. Nebudu opakovat Eh, informace o celém procesu. Eh, ráda vám k tomu zodpovím dotazy, budete-li je mít, ale spíše se ohlédnu do minulosti od krize, která začala v podstatě před deseti lety. V roce 2007 se řada věcí změnila. Byla posílena sjednocena supervize, zvýšily se kapitálové požadavky, dnes existuje bankovnictví mnohem více kapitálu, bankovní unie vznikla také, což je velký krok a také se objevil nový systém e, řešení e, spolu. A nyní si tedy m, mm, diskutujeme o, eh, o řešení krize pro CCP. A my se tedy zaměřujeme, co dále ještě zbývá udělat. A já to vnímám jako zdroj ujištění, protože centrální banka publikovala studie, která sledovala centrální banky eh, v 26, které zvládnou přežít další krizi bez eh, snowball contagion, pokud by se jedna dostala do zásadních obtížích. Od finanční krize se tedy stalo hodně, aby byl finanční systém odolnější a banky méně propojené. Ode dneška tedy můžeme říct, že se situace zlepšila ale v každém případě rozhodně není náš úkol dokončen. A samozřejmě si všichni představu, eh, uvědomujeme, že existují nedořešené otázky z, z některých členských států a že přechod na nový rámec eh, představuje velký úkol pro některé banky, některé trhy. Pro tato témata je však důležité, aby se řešila co nejrychleji. A to formou, která neohrožuje celkový rámec bankovní unie. Ponechám pak eh, větší prostor Daniel Nui, která bude hovořit eh, dozorové práci v ECB, eh, o dozorové práci v ECB. Nejenom, že jsme lépe připraveni na selhání bank, ale také můžeme s důvěrou říci, že většina bank, rozhodně většina, Eh, co do počtu, je v takové kondici, že jejich selhání neohroží finanční stabilitu a že je možné v případě selhání jejich eh, krizi vyřešit eh, postupem insolvence. Pokud tedy banka selv, že není to selhání celého systému, může se to stát a stane se to. Ehm, ale zvláštní bezpečnostní síť eh, řešení krizí eh, je jenom pro několik málo bank, které mají signifikantní stopu na trhu ehm, nástroje e, pro e, řešení krizí se budou používat jenom tehdy, pokud to bude e, ve veřejném zájmu. Nyní se zaměřím na mechanismus ozdravných procesů, tedy to je zakotveno v zákonech o insolvenci a také v systémech ochrany a pojištění vkladů. Já se zmíním o MRELu, kde se tedy nacházíme, kam směřujeme. Náš výbor připravuje plánování ozdravných opatření pro ty banky, které by se mohly dostat eh, do eh, těchto eh, krizových situací. Stanovíme minimální požadavky pro vlastní zdroje a pasiva MREL tedy představuje nedílnou součást Eh, řešení krizových situací bank. V roce 2016 bylo dosaženo dobrého pokroku eh, řešení krizových situací tím, že se podařilo identifikovat bariéry pro ozdravné procesy a eh, že jsou poskytovány informace a pokyny k tomu, jak tyto bariéry překonat a také se vytvářejí další orientační pokyny k MRELu. Dalším Výsledkem práce za rok 2016 byl MREL na základě podrobné analýzy vzorku 17 eh, bank v, euroéry, v eurooblasti se ukázaly významné, nicméně zvladatelné eh, schodky. A bylo to tedy, eh, takovýto schodek však není tak zdaleka tak vysoký, jak se experti dříve domnívali, jak odhadovali. Konkrétně zde hovoříme zhruba um, o 110 miliardách, což celkově představuje 100 až 200 podle metodiky výpočtu. Eh, ten nechválně známý schodek 8%, eh, ten benchmark, jaká asi prahová hodnota, ať už ji nazvete jakkoliv, by byl eh, problémem jenom pro velmi malý počet bank. Eh, a to vzhledem k tomu, že ve většině případů samotná aplikace aktu v přenesené pravomoci eh, vyústí ve vyšší požadavky na banky. Tedy není nutné být ani příliš nadšen z tohoto prahového čísla. Jak jsem řekla mnohokrát, Emrel méně než 8% celkových pasiv nebo dokonce často nad rámec této částky, eh, pokud to budeme případ od případu, bude požadován pro největší banky, aby bylo možné pro ně zajistit eh, výtí z krize. Eh, také schopnost absorbovat ztráty o to přesně Emrelu jde a je to také odpověď na otázku, kdo platí. E, a aby se to přesunulo od daňových poplatníků právě k akcionářům a věřitelům. A v souvislosti s tím vyvstává otázka kvality Emrelu a bude nutné ještě diskutovat o velmi podrobných záležitostech v nadcházejících měsících. To totiž nelze udělat najednou a bude nezbytné se eh, k tomu eh, eh, uchýlit ještě tento rok a příští rok. Ehm, nad rámec implementace MRL máme ještě další oblasti, kterým se věnujeme. Například budeme muset uvažovat o provozní kontinuitě kritických služeb po zdravných opatřeních schopnosti banky ehm, získat financování, tedy likviditu. To je Eh, oblast, kde potřebujeme spolupráci centrální banky, eh, přístup k infrastruktuře finančních trhů, to je druhá strana toho, toho o čem jsme hovořili dnes dopoledne, obnovení eh, důvěry v trh. To jsou všechno témata, kterým se budeme muset věnovat a budeme muset být skutečně realističtí. Rok 2017 se bude věnovat zprovoznění plánů na řešení krizí, tak aby to řešení krize mohlo postupovat postupně uspět. Je to postupný proces a důležité je, abychom nasměrovali své úsilí správně i pro nadcházející roky. A jedno téma, které by mohlo být pro vás zajímavé, jakožto poslance, je strategie řešení krizí a plány řešení krizí. Hovoří se o nejrůznějších eh, vstupů vstupních bodech, jeden vstupní bod, více vstupních bodů. Podle mého názoru jsou plány na řešení krizí vždycky eh, individuální, neexistuje jeden paušální plán a vždycky musíme do toho zapracovat individuální strukturu, skupinu, místní režim a také soudní příslušnost, tak jak to vychází ze zákonu o eh, platební neschopnosti a samozřejmě k tomu musí existovat také strategie řešení krizí s tím, že eh, MRL stanoví jednotlivé skupiny skupiny. A jednu věc, kterou musíme neustále zdůrazňovat, jsme zavázáni spolupracovat s členskými státy, a to v rámci bankovní unie, ale také na příč Evropskou unii, aby se tato strategie uplatňovala v praxi. A samozřejmě nediskriminujeme eh, ty státy, které nejsou v bankovní unii. A nyní bych ještě zmínila jednou větou eh, fondu eh, o jednotném fondu pro řešení krizí. Měli jsme příspěvky za rok 2016, teď pracujeme na příspěvcích na rok 2017. Ještě e, je potřeba o tom dále uvažovat při přípravě investiční strategie, což není tak akutní e, v prostředí s negativními úroky. A to Eh, ke společnému stopu. Říkáme tomu také jako si záchraná síť, eh, která byla dokončena teprve v roce 2017. Teď už máme dohody se všemi členskými státy. A nyní eh, ještě k návrhu komise. Jak implementovat telak do evropského rámce Celkově můžeme říci, že návrh vítáme, ale zcela logicky máme ještě několik otazníků k tomuto návrhu. Za prvé, vůbec skutečnost, že komise navrhuje pilíř 1, to znamená povinný MREL eh, pouze pro G6, 8 institucí a pak pilíř 2 pro ostatní je to důležité, eh, nám to dělá trošku starosti a podpořili bychom EBA a ostatní. A myslím si, že bychom si to měli ještě promyslet a zjistit, zda potřebujeme tedy eh, vyšší informace, další informace o tom. Dále hovoříme o podřízení a eh, povinném z podřízení pro GSIB a možná další, a tady už své vystoupení uzavřu, ale ráda to vyřeším v dotazech. Velmi důležité podle našeho názoru je, aby eh, orgány pro řešení krizí byly flexibilní, aby dokázali MREL přizpůsobit a potřebují flexibilitu také z hlediska načasování. A myslím si tedy, že jakýkoliv návrh, který flexibilitu pro řešení krizí snižuje, by nám dělal starosti. A já vše ostatní, protože nemám moc času, ponechám spíše na diskusi. Možná bych jenom na úplný závěr řekla, že zbývá ještě e, spousta práce a v bankovním e, průmyslu e, a jinde, ale musím říci, že si budou připravena pro vyřešení krizi, ale je to něco, po čem příliš netoužíme. Děkuji vám za pozornost. Tak to je eh, celá eh, řada otázek od výboru. Nejdříve eh, Danuta Hebner za EPP. Děkuji. Já začnu s Mirlem a s Tylakem. Hovořila jste o implementaci Tylaku. Závěrečná zpráva EBA k revize Mirl a o implementaci Tylaku zmínila nenaplnění požadavků na kapitálovou rezervu dané eh, nedostatkem eh, příslušných eh, přístup, přípustných dluhových financí. A potom jste hovorili o tedy té karenční lhůtě bez sankcí. Můžeme změnit legislativu, dát tam určitou flexibilitu, jak jste říkala. A pokud se podíváme na pozměňovací návrhy eh, CRD, tak komise eh, se rozhodla ještě dát tam prostor 6 měsíců. A já jsem to pochopila tak, že vy s tím nejste spokojeni s takovým přístupem, takže eh, bych se zeptala, co by bylo podle vás dobré řešení? K tomu, aby a se tohle zefektivnilo. Čili to je moje jedna otázka. A druhá, velice stručně k administrativním otázkám. Vy jste zatím eh, nepodepsal eh, o memorandum o porozumění s komisí. Co nám k tomu řeknete? Je k tomu nějaká šance? A potom administrativní eh, výdaje SRB. Jsou pořád dva delegované akty v komisi se připravují jak to vidíte s jejich dokončením těchto dvou administrativních otázek. Děkuji. Když jsem hovořila o flexibilitě, tak eh, jsem spíš myslela to, že počet emerů je třeba uspůsobit přesně Musíme říct, že ML X, Y, Z mm, závisí na eh, struktuře eh, nebo složitosti skupiny. Pokud jde o tu lhůtu, tak jak se tomu správně eh, řekla, souhlasím, že mm, nesouhlasíme s tím pevným termínem 6 měsíců. Někde to může stačit a někde si můžete říct, jde to tím správným, jde to tím špatným směrem. Takže eh, eh, schválení eh, tím příslušným orgánem řešícím krize by mohlo být řešením, ale musí být dostatek času, protože samozřejmě nikdo neobnoví ten kapitál během několika dnů, ale musíte také dobře řešit situaci, ve které ta banka je. My velice dobře spolupracujeme s komisí. Není eh, žádná eh, právní potřeba MLU. Dokáže si představit, kolik otázek právníci eh, nadnesou k tomu, co je třeba zvážit, kdo co dělá a tak dále. A to je jediný důvod, proč nemáme MLU zatím. A potom poslední administrativní výdaje. Ano, tam máme trošku delikátní situaci. Komise musí ještě eh, dokončit eh, ten eh, akt přenesené pravomoci k tomu, jak pokryt administrativní náklady SB z celého odvětví. Zatím jsme dočasná struktura, takže ty banky, které byly bankami SSM v roce, do konce roku 2014, myslím, předfinancovávají administrativní rozpočet SRB ten konečný systém, eh, doufejme, eh, bude eh, zaveden na konci příštího roku. Za SAD Pervanš Beres. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k záležitosti non-performing loans ohledně návrhu, který byl předložen v tomto smyslu. Tento návrh ve skutečnosti umožňuje čelit jednomu z problémů, který známe. Pokud existuje vůle intervenovat na tomto trhu. Je to riziko asymetrických informací. Dva další, dvě další rizika, které souvisejí s trhem, je tichá dohoda mezi subjekty ale to nebude řešeno tímto návrhem. Mohli bychom vycházet také ze zkušenosti eh, anglické banky, eh, kde byl eh, smíšený produkt, který vlastně poskytl velice kvalitní výsledky z hlediska zpravování této problematiky. Je otázka, zda komise bude předkládat návrhy v tomto smyslu a zda se podpoří takový návrh. Já bych chtěla globálně se vrátit k problému toho, kdo je odpovědný za celou tu architekturu, kterou jsme vytvořili. Vy nevypadáte, že příliš podporujete tento návrh pana prezidenta Lepa, ale z makroekonomického hlediska to, co překračuje eh, limit vašeho, eh, vaší kompetence, je něco, Eh, kde by eh, Evropská unie eh, měla mít v úmyslu vytvořit systém, který by umožnil každému subjektu vyřešit a absorbovat tyto jakési zásoby. Takže jak chcete vést dialog s někým, kdo by měl poněkud makroekonomičtější vizi této problematiky? Thank you for the question. I think with all fairness, Děkuji za otázku. Otázka, jak tedy se věnovat NPL, ehm, je spíše otázkou pro Evropskou centrální banku, kdy pro Daniel, která tady bude zítra ráno, ale eh, k návrhu EBA. Já bych eh, ráda připomněla, že se všichni shodneme eh, na tom, že NPL je problém z minulosti, který je nutné řešit. Osobně mám pochybnosti o tom, že by návrh, který to všechno přenese do eh, jedné Evropské banky eh, by eh, výrazně přispěl, protože vždycky investoři chtějí specificky definované portfolio a ne, spíše, a ne průřezové. K návrhu EVA mohu říci, že probíhají technické diskuse, kde mám tedy také pochybnosti a vůbec možnost věnovat se skutečné ekonomické hodnotě eh, a pak možnost zpětně získat aktiva, což je v kontrastu eh, eh, se skutečným odprodejem a to vyčistí rozvahu. A z taktického hlediska řeknu ano, potřebujeme evropský rámec a potřebujeme také menší banky, aby se posunuli ku předu. A potřebujeme tedy také systém, kdy stát nebo veřejné finance jsou do toho systému podány a nevidíme tedy cestu, jak by z toho veřejné finance byly odsunuty. Já konkrétní řešení nemám. Já myslím, že nejdůležitější je zajistit transparentnost těchto portfoliích a pak se snažit hledat určitý rámec, kde bychom podpořili zvláště menší instituce v tomto kroku. Nemůžu se vyjádřit k Northern Rock, protože já tam neznám podrobnosti eh, této transakce. Kdo za to odpovídá? Ehm, já myslím, že nejprve a především banky, protože supervizor bank eh, už eh, se tomu věnuje. Víme, že máme již pokyny sebe a také musím doplnit, že toto je zcela zjevně téma pro nás všechny. Je to téma pro komisi, je, která by měla zvažovat jakýsi rámec a e, případně e, orgán pro řešení krizí, e, e nějaká banka toho typu, e, ale e, E, to může být také možnost řešení, ale to zcela jistě není skutečným řešením problému. Já doufám, že se mi podařilo rozptýlit obavy, ale zcela to ještě nedořešit. Děkuji. Další otázka Miguela Vega Segue. No, Není tady? Tak se k němu vrátíme. Děkuji. Děkuji, paní doktorko, za to, že jste tady s námi. A já jsem velice rád, že se budete držet prahové hodnoty 8% pasiv, ale pro telak eh, je, musíme říci, že se snadno počítá, že když aplikujeme eh, kritérium 8% aktiv a eh, expozice 6,5%, tak máme tedy riziko, že se dostaneme pod tě, že přesáhneme tu hodnotu 8% pasiv pro GSIB. A e, nemělo by to být tedy nastaveno na vyšší úrovni? To je moje první otázka. A druhá otázka, co se týče obezřetnostního hodnocení ztrát, setkáváme se s trendem, kdy se tvrdé požadavky oddělují od takzvané soft guidance a řada dozorových orgánů, které nejsou napojeny na vaši jurisdikci, by se shodly na tom, že když dojde k porušení těchto pokynů, eh, že to nemá dopady, ale pokud to tak bude, tak takové ustanovení pozbývá smyslu. A za jakých okolností si tedy myslíte, eh, že by dozorový orgán eh, mohl být ve svých rozhodnutích prostě ignorován? Děkuji. Já si myslím, že transformace TELAK eh, na evropský právní předpis a zaměřit se na 18% lomeno 6,75% leverage je pouze jedna část. S tou druhou část je TELAC jako minimální standard a pak v MREL eh, rámci eh, to je bez pochyby. Existuje pilíř 1 eh, a víte dobře, že to se nedostává na 8 celkových pasiv. Pak ale ještě existuje pilíř 2 Eh, o němž musí eh, orgán pro řešení krizí rozhodnout na základě hodnocení eh, rizik. A tady musíme být flexibilní, hodnotit systemický význam, složitost celé situace a podle toho můžeme stanovit správný druhý pilíř pro tyto instituce. A myslím, že se můžeme držet argumentu takové prosté logiky, že pokud máte jednu z největších institucí, eh, tak potřebujete být schopen připravit odpovídající kapitál v pondělí ráno, abyste obnovili důvěru trhu a pak eh, eh, dostanete samozřejmě tu částku krát dvě ale e, zcela jistě musíme být ambiciozní a musíme také zajistit, abychom neomezili pilíř 2. E, pokyny k pilíři 2 nebo požadavky k pilíři 2. Já myslím, že to závisí v tomto případě na situaci. Můžete snadno pracovat s pokyny pro pilíř 2, pokud úzce monitorujete. A pokud tedy by banka nedržel, nedodržovala pokyny z pilíře 2, můžete to změnit na požadavek pilíře 2 a tím pádem máte pevnější argumentaci. Já myslím, že je to realizovatelný nástroj a žádá si u, u, e, přísné monitorování. Děkuji. Markovali. Grazie, grazie, prezident. E, děkuji, paní předsedkyně. E, tento Parlament odhlasoval dvakrát usnesení, které se týkalo bankovní unie a stanovisko, jehož smyslem bylo zajistit jednotnou kontrolu a zvláště upozornit na aktiva třetí úrovně. Co se týče rozvah evropských bank, tak konstatujeme, že mnoho bank mají expozice vlastně 80% z hlediska konkrétních nástrojů a 20% jiných. Na jihu máme systémové banky, které mají mnohem větší expozici z hlediska úvěrů a méně z hlediska aktiv třetí úrovně. Takže je to opak toho, co je na severu. Ten orgán dohledu se soustředuje zvláště na úvěrové systémy a tak se kladl důraz na tento problém. Existuje ale ještě důležitější systémový problém, protože sebou nese aktiva, která jsou těžko vyhodnoce, vyhodnotitelná ze strany bank. Takže jakým způsobem by tento jednotný systém řešení krizí mohl vyhodnotit tato aktiva? A jakým způsobem vytvoříte skutečně důvěryhodné plány, když ten první pilíř, dohledový orgán, má zřejmé potíže s vyhodnocením, s oceněním těchto aktiv? To je otázka, která existuje už určitou dobu. Takže jakým způsobem můžete řešit tento problém? Vypadá to, že tady je jaká, jakýsi nedostatek vůle soustředit se na tuto problematiku, protože je to systémový problém. Jedná se o desítky miliard eur a i více, takže je to velice závažný problém a je to riziko, které může rozpoutat bouři v Evropské unii. A přitom se zabýváme pouze úvěrovými podmínkami, takže bych rád eh, věděl, jaký je váš názor. Aktiva třetí úrovně jsou tématem, eh, které eh, ten dohled, čili SSM, jsem si jistá, bedlivě sleduje. Neboť to je úvěrové riziko typu MPL. Právě dohled a účetní se musí postarat o to, aby jediná aktiva, která se do toho započítávají, opravdu byla úrovně 3. A jak vím z e, e, dřívější profesní zkušenosti, e, tohle se zpětně testuje oproti reálným příjmům. A, a Každopádně tohle je dohledová otázka. Souhlasím s vámi, že je to také otázka, kterou musím eh, zvážit, eh, když eh, plánujeme tedy usnesení, když plánujeme transparentnost a veškerá data Ano, a to musíme připravit ten potřičný tedy nárazník tu patřičnou rezervu a musíme si patřit, eh, si vypočítat eh, tu eh, příslušnou mm, to příslušné tedy ohodnocení nebo ocenění. Není to žádné nic složitého. Teď na Hekmark. Omlouvám se, pane Hekmarku. Teď máme tak trochu prostor a pan, pan Vali ještě může. Ne, takže pan Vali ještě dostane prostor. Já se omlouvám, ale ještě mám minutu k dispozici. Já jsem dobře nepochopil, jakým způsobem budete oceňovat tato aktiva, protože co se tam může v podstatě stát? Dejme tomu malý otřes na trhu a může dojít ke ztrátám na úrovni těchto produktů a ta ztráta by byla velmi vysoká. Hovoříme o objemu, který je jistě vyšší než objem NPL. A vzhledem k tomu, že se to vyhodnocuje v interních modelech banky, tak jak je možné, že e, není možné se soustředit okamžitě a rychle na tyto produkty. Je opravdu zásadně důležité, abyste se tím zabývali. Vy se zabýváte otázkou NPL. Já si myslím, že byste měli mít ještě rozhodnější přístup k těmto aktivům třetí úrovně. Měli byste postupovat tímto směrem. Já si myslím, že jsem se eh, v odpovědi pohybovala tímto směrem. Tohle téma musí řešit dohled, protože dohled eh, eh, řeší ten probíhající, tu probíhající podnikatelskou činnost a určitě klade důraz na třetí úroveň a na NPL protože to je um, problém uh, úvěrového rizika. To jsou obě dvě témata, která je třeba bedlivě řešit. A omlouvám se, uh, příště uh, budu bedlivě přiblížit k, na, uh, k hodinám, pan Hojkmark. Ne, no, není problém. Já jsem se tak trochu aspoň uh, mohl uh, tady pocvičit. Děkuji vám za vaši prezentaci. Když jste hovořila o, o nastavení eh, tilaku MRL, tak jste eh, eh, říkala, že dostatečný kapitál tam třeba mít, který se bude dát ručit. Ale celá ta myšlenka EBRD je, že ten kapitál v bance je, že se s ním bude dát ručit. Některé části těch dluhových financí se tam eh, těžko eh, používají jako ručení a některé eh, ne. A investor to musí vědět, že postupuje riziko. A proto myslím, že je důležité, aby nebyl žádný předpoklad, že jeden, jedna část kapitálu banky se dá použít na ručení a druhá ne. Protože to by tak eh, trochu podkopávalo eh, to, eh, ten dojem, který má EBRD, e EIB na trhu vyvolávat. Mohla byste nám také ukázat, jak řešit situaci, že ten že nevznikne ten, eh, ten předpoklad, že některý ten kapitál nebo celý ten kapitál je k dispozici k ručení. Mohla byste eh, také vysvětlit, jak je eh, podle vás nastaven PRD e teď? Mohla byste se s námi podělit o nějaké nápady k tomu, k té naší eh, nadcházející práci k BRD, až budeme řešit TILAK a MRL. Já myslím, že máte zcela pravdu, že eh, jedna z jedno z těch nejhorších nedorozumění bylo, že lidé si mysleli, že jenom některá aktivita a aktiva a eh, se budou používat jako oručení. Já vždycky říkám, že nejdříve eh, vlastní mění, pak eh, eh, podřízené dluhopisy, ale žádné nadřízené dluhopisy. To jsem slyšela mnohokrát, že bankovní dluhopisy jsou bezrizikové. No tak pokud já vím, tak ne. A ani bankovní dluhopisy se nedělí podle svých držitelů ale jdete podle eh, tříd aktiv eh, v hierarchii věřitelů. Návrh komise je správným směrem eh, v tom ohledu, že uvnitř stejné třídy věřitelů máte ty nadřazené dluhopisy, které z praktických důvodů nechcete Mm, s nimi ručit, tak eh, tomu eh, říkáme eh, něco jako operační pasiva. Takže mějme transparentnější hierarchii věřitelů, můžete zavést třetí třídu, ať jsou to tedy nadřazené, nepreferované, prostě musíte dát jasně, vědět, jasně najevo tu hierarchii věřitelů je důležité to ukázat na trhu tak, aby ten trh to mohl řádně ocenit. A další témata k VD. Ono by bylo eh, velice těžké říct, že jsme se vším spokojení. Ale eh, no, eh, ta, tady to, ta podřízenost to je celá i jasně potřeba, potom implementace tylaku. To je jedno téma, kde máme určitý mezinárodní závazek a v neposlední řadě je třeba ne uvíř EBRD, ale obecně eh, řešit možné nedostatky eh, v jednotlivých národních eh, nesolvenčních zákonech, zákonech o insolvenci. To jsou témata, která je třeba řešit, nebo je třeba být dostatečně odvážný a vytvořit eh, zvláštní eh, pravidla pro insolvenci pro finanční průmysl. Jako takový eh, evropský návrh. Není to tak možná snadné, ale je to možná snadnější než celý evropský insolvenční zákon, celoevropský. Jako von Weizsäcker. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zeptat, rozvádí, nejdříve rozvedu eh, to, co řekl Gunnar. Pokud se podíváte na to, jak řešíme ty velké banky teď v Evropě, tak eh, děláme eh, předběžnou rekapitalizaci, abychom se, za, se tedy zabránili ehm, vlastnímu ručení. Máme tady Emir dokonce, abychom nemuseli operacionalizovat, ty, abychom nemuseli eh, dělat ty závažné byliny a, a, eh, v jaké situaci si tedy dokážete představit eh, vzít peníze věřitelů? A pokud by to bylo jenom ve vzácných případech, a, a mm, nemělo by se ručit jenom vlastním měním? Potom druhá věc eh, se týká toho eh, řešení eh, přes jednotný vstup a vícečetný vstup, kde máte ty holdingové firmy, které jsou vytvořené pro banky ve třetích zemích. Pokud se to dělá v USA, pokud to dělá v EU, neměli bychom se měli obecně roz Eh, loučit s tím jednotným bodem a posunout se eh, obecně k, tomu, k těm vícečetným bodům, což vy byste samozřejmě museli eh, organizovat. No, to na pomoci tomu. Já si myslím, že zatím nedošlo k té opatrnosti. tedy rekapitalizace z předběžné opatrnosti. Jsou tady tedy příslušné požadavky Myslím si, že v tomto eh, případě je to také eh, rozumný nástroj, ale souhlasím s vámi. Člověk dostává pocit, že čím více se blížíme k tomu tématu, tak se říká, no tak hm, tady eh, tato záchrana z vnitřních zdrojů je škodlivá. Ano, protože samozřejmě to ta likvidace není to eh, samé, co eh, v obnova. Nebo, takže lidé přicházejí o majetková práva. Myslím, že jsme byli eh, svědky tohoto. Já nevidím žádný důvod. A týká se to asi toho, co říkal Gunnar že všechna pasiva eh, se dají použít eh, jako záruka, ale máme celou řadu případů, kdy tady máme určité dědictví a některé eh, ty dluhopisy byly prodány, myslím, tam tomu, komu byste řekli nevhodní investoři, podle MIFIDu. Čili tady máme problém. SPE versus MPE. Já si myslím, že tento eh, návrh eh, pro bezprostřední holding je rozumný krok z eh, pouhých organizačních a transparentních důvodů. Protože máte různé právní subjekty uvnitř Evropy a všechny jsou příliš malé, aby spadly pod jednotný dohled. Takže máte tam celou řadu eh, dohledů, eh, řadu orgánů k řešení krizí a tento eh, návrh přináší lepší, transparentnější pohled na dohled a na řešení krizí. A myslím si, že tady se shodneme s ECB. E je v to nějak, eh, v nějakém rozporu s SP? Ano. Ale osobně se domnívám, že neexistuje eh, stoprocentní eh, SPI a, pardon, SPE a, a sepození e MPE. Proto nějaké takové bezprostřední holdingy, podle toho, jak se na to podíváte, jestli to strategie pro SPE nebo MPE, to je pravděpodobně trošku realističtější. V našich vnitřních plánech už mm, počítáme s tím, že u některých skupin budou řešené eh, subjekty, které mají opět eh, dcery eh, někde jinde. A... Takže je důležité si to nějak učesat a vždycky to v realitě bude nějak smíšené. Děkuji. Další otázka. Děkuji. Eh, děkuji vám, paní Kenik, eh, za to, že jste vystoupila eh, na půdě našeho výboru. Jednak telaku. Já jsem naslouchala velkým, s velkým zájmem vašim obavám v reakci na návrh komise s tím, že tam existuje určitá ta mezera mezi GSIB a dalšími institucemi. Jaké konsekvence by to pro nás mělo? jak zmiňujete tu obavu, můžete k tomu říct víc? Myslíte si, že je nutné zavést další úroveň eh, ochrany pro té siby, jako je pro G-siby? Eh, a něco srovnatelného, tedy víme, že třeba banka Montepasky, která není GSIB, by mohla podle určitých scénářů eh, mohla působit systémové narušení celého bankovního systému. Jak by se tedy mohly ty vaše obavy, kdyby nastaly, kdyby eh, probavy, projevit v praxi? A pak EDIS, Víte, že práce v naší skupině stínových zpravodajů na tom pokračuje. My jsme o tomto tématu diskutovali se zeměmi, kde není dostatečná úroveň ochrany na úrovni EDIS a myslíme si, že úvěrové instituce z třetích zemí by měly se připojit k EDISu, pokud jejich úroveň ochrany není ekvivalentní. Eh, souhlasíte s takovým přístupem, protože to by pak znamenalo eh, další práci pro vás spolu s komisí, pokud to tedy eh, bude nutné. To je další kontrola ekvivalence, která vás čeká. Nevím, zda vás to potěší, ale v každém případě musíme nalézt nějakou cestu z těchto problémů. A já bych ocenila jakousi první reakci a později, když s vámi zůstanu v kontaktu, tak bych si s vámi ráda vyměňovala názory. Já na úvod tedy zmíním první bod. Tedy komise jasně uvedla vedla, eh, transpozici telaku a telak je vlastně eh, v podstatě hlavičkou v GSIBu, ale musíme u všech členských států uvést, že GSIBy a další eh, vrstva bank je eh, zvýšení dalšího rizika. Když už hovoříme o Deutsche Bank nebo Commerzbank nebo jiných, ty jsou systemicky pro zemi důležité. A my máme určitou obavu, že u pilíře 1 pouze pro GCB je tedy poměrně těžký boj, když chceme zajistit, abyste dosáhli stejný emrel na základě pilíře 2 a znamená to, že to bude tedy něco, čemu dáme přednost, říci, že jde tedy pro e, instituce, které jsou na domácí půdě důležité, to není pevný termín, a nebo jim jasně stanovit, že neexistuje žádný pilíř číslo jedna pro tyto banky, ale to neznamená, že by tam byl nižší požadavek na MREL. Já si tedy myslím, že je to smíšená problematika. Já bych spíše se přiklánila k mandatornímu pilíři jedna pro TESIP. Ehm, a k tomuto tématu tedy EDIS. E, já tady rozumím vašim obavám a skutečně je to obava uvnitř bankovní unie, ale také uvnitř Evropy, že se setkáváme s řadou případů, kdy instituce rozvětví svou činnost do jiných členských států a zcela zjevně to klade e, určitý tlak na systém eh, za ruk vkladů, tam, kde je eh, ta, eh, ten subjekt lokalizován a pak ta slabší země nebo menší země, ať už ji nazveme jakkoliv, ta méně silná země je men, s menšími zárukami vkladů, třeba neví, že Eh, pak mohou eh, vnést odpovědnost za operace i v jiných členských státech. Eh, já si myslím, že bychom měli důkladně zvážit, jak vyřešit toto téma, tento případný problém. Je to celé jistě téma, o němž kdykoliv slyším ekvivalence, tak vím, co to znamená. Tak si ráda se ujmu vaší nabídky a ještě jednou to promyslím. Děkuji, doktorko Kenigová. Teď jsem došla ke konci seznamu řečníků, takže catch the eye. Ah, well, we had Mr. Zani, but, uh... You, Mr. Zani. Zani? Fine in that case. pořádku. Revanche. Thank you so much. Um, merci de, de toutes ces... Děkuji za všechny tyto informace. Abych se chtěla vrátit něčemu, co jste řekla dnes dopoledne. Vy jste řekla, že jste, jak si zaznamenala, případ mediace. Bylo by dobré, kdybyste nám řekla, jaké poučení jste z toho vyvodila a za jakých podmínek tento mechanismus byl používán. Víte, že je to dosti mimořádná záležitost a jakým způsobem tedy funguje tento mechanismus, to je první případ co způsobilo, že se vám podařilo získat většinu v kolegiu, což je velice obtížné. A co je relevantní v tomto mechanismu, aby byl snadno použitelný? A druhá otázka. Esther de Lange hovořila o EDIS a této problematice. Vypadá to, že diskuse na úrovni rady už začaly, je to e, systém backstop. Máte nějaké ještě další informace, které byste mohla předat ohledně e, jak si vývoje tohoto systému BB? Can I, uh, let me start first on mediation. Já nejprve zmíním mediaci. Podmínky pro vstup do mediace Eh, já jsem ty pozdmínky nezmínila, když jsem mluvila o ESMA. Ono je to tam trošku jiné než u kolegí pro řešení eh, krizí. Pokud tedy jedno z kolegí není spokojeno s plánem eh, řešení krizí, tak se může obrátit na EBA s požadavkem mediace. Nemáme tedy před sebou nějakou obrovskou překážku nebo horu, abychom získali super většinu, abychom přešli do mediace. Když jsem o tom dopoledne hovořila, tak to bylo ze dvou důvodů. Když se zaměříme na všechny subjekty, které mají jasný a legitimní zájem na um, řešení eh, krizí a ozdravné procesy v ústředních protistranách, tak eh, samozřejmě máme alternativu ke kolegiumu, ty se musí všichni sejít a pak musíme mít jasný mechanismus, pokud se neschodnou, tam musí dojít k mediaci. A e, ta překážka de facto je e, v reálu nižší, než jak to popsal Steve Major dnes dopoledne. Ale k dalšímu tématu, myslím, že jste Delaně by souhlasila, když eh, řekneme, že EDIS postupuje pomalu, ale postupuje. A eh, k systému backstop řeknu, že teprve se začal posouvat, je nyní e, projednáván v radě, diskutují o technických podmínkách toho backstopu, ale zcela jistě to bude trvat nějakou dobu a my jsme velice pilně pracovali na tom, aby dlouhodobé dohody byly zavedeny, ale celkovým cílem by měl být backstop a my se tedy na té práci podílíme. Já ale neočekávám, že by se to podařilo eh, ještě během maltského předsednictví vyřešit, ale eh, buďme optimisté. Time, Pavonč, if you want to come back. Rvančiště? Já bych byla bývala ráda, kdybyste se vrátila ke zkušenosti, kterou máte ohledně mediace. Tam je ta otázka toho spuštění. A potom jde o to eh, vědět, jak to konkrétně fungovalo a jaké poučení se z toho vyvodila pro vaši vlastní zprávu. Mě nezajímají obecnosti, já jsem chtěla vědět konkrétní zkušenost. I think in our case it was a mediation at EBA. Já myslím, že v našem případě to byla mediace v EBA, kde tématem bylo, že jeden ze členských eh, států měl velké obavy, že eh, zájem ochrany eh, té celé společnosti v tomto členském státu nebyl naplněn. Související otázky jsou někdy velmi složité a máte jenom eh, omezený eh, prostor eh, se dostat vpřed, ale i jedno z ponaučení zřejmě je uvnitř Evropy. A jedná se o důkladnou debatu je, že je třeba si uvědomit, že tam jde o to, jestli eh, se jedná o operatizaci ztraceného kapitálu a jestli by to fungovalo eh, v praxi. A nerada bych zacházela do podrobností eh, toho jednotlivého případu. Děkuji. A tímtokrát jsme vyčerpali seznam řečníků, takže ještě někdo by se chtěl zúčastnit Svenky Gold. Hezký, příjemný večer, paní Kenik. Abych potěšil eh, většinu anglicky eh, mluvících, eh, tak budu mluvit anglicky. Mám otázku, která je asi tady docela hodná. Je tady orovská debata, jak vidíte, a vidíte to i ze situace na trhu, o několika bankách, které trh vnímá v zásadě jako, že pravděpodobně selžou. Jsou dokonce některé banky, které eh, jsou eh, přímo eh, dohledované SSM. Stále víc lidí má pochybnosti, jestli ECB už teď nepřekračuje svoji regulační schovivost tím, že ne vyhlašuje velké banky, které mají problém s NPL že neoznačí jako selhávající nebo pravděpodobně, že selžou. Takže teď máte to, ten pravděpodobnost tohleto sama s tomu, před e, tomu předejít. Rád bych se vás zeptal, jestli jste se zásadně e, zamysleli nad e, některými bankami, Eh, které přímo dohleduje ECB. A zvažila jste se, eh, že eh, zahájíte ten, ten proces řešení krize nebo likvidace. Do jaké míry jste připraveni něco takového udělat u bank, které mají velké problémy s nesplácenými úvěry? Já jsem si říkal, kdy se mi na tohle někdo zeptá proto jsem tady. E, je tady e, zjevně e, dvojí spouštěč a Řekla bych, že jsou tady některé banky, které jsou na tom vachrlatěji, ECB na tom má klasifikaci, my to velmi bedlivě sledujeme ale eh, zatím, mm, myslím, eh, naše pozice je, že musíme dojít k závěru, že banky a <clears throat> mají přece sebou eh, velké výzvy. Nicméně nezlhávají a nejsou pravděpodobné. Není pravděpodobné, že lžou. Tohle je analýza, kterou průběžně děláme. Nicméně je to především tématem pro dohled který má aktivnější informace. My jsme tady jako druhá instance, řešíme to samozřejmě, řešíme ty banky. A pokud bude třeba, eh, zahájíme tu, eh, to označení. Můžu si ještě, paní předsedkyně? A eh, Sledovala jste už podrobněji jednu nebo konkrétnější banky a požádali jste o podrobnější informace k eh, tomu, jestli rozhodnutí ECB eh, e eh, je vhodné v tomto oblastech. Já se nikdy nebudu vyjadřovat k konkrétní situaci, ale je řada situací, které velmi bedlivě sledujeme. Můžu? Mohla byste uvést, kolik případů v současné době máte na této úrovni? Ne protože byste eh, potom si to porovnával se svým seznamem. Já říkám, že to je řada případů, není to jenom eh, jedna nebo dvě. Děkuji, doktor Genigová. Vím, že máte několik eh, vteřin ještě, tak už není prostor na odpověď, bych řekla. <clears throat> Ještě než skončíme, ráda bych uvedla, že v soucítíme s rodinami Eh, v obětí útoku eh, ve Westminsteru eh, před parlamentem v Londýně. Mm, ten útok si vyžádal alespoň dvě oběti a, a řada dalších lidí je vážně zraněna a myslím si, že musíme také poděkovat v záchranné službě a, musíme také zmínit, že jeden z smrtelně zraněných byl policista ji chránil parlament. Zítra začne v 9 hodin ráno eh, s výroční zprávou o SSM, takže těším se eh, na řadu z vás.